Máme před sebou střednědobou revizi eh, eh, strategie, eh, kterou máme probrat a máme zde jako hosty švédské studenty, kteří tady, a studenty z Paříže, studenty mezinárodní politiky a vítám je co nejsrdečněji v našem výboru. protože parametr obchodu se eh, v uplynulých letech značně změnil. Už se nedebatuje o různých eh, věcech. Máme různé eh, problémy s USA od hormonů přes ocel, přes olivy a i co se týče spolupráce v rámci VTO. Už to není tak samozřejmé jak by se dalo očekávat a veřejnost vede stále kritičtější e, debaty, které se týkají obchodní politiky a i třeba globalizace. A nabízí se otázka, jaké dopady globalizace má a jestli globalizace povede k blahu a prospěchu všech. A, a jak k tomu může také přispět obchodní politika. A e, co se týče obchodní politiky, máme nároky, které se ovšem v čase proměňují e, a pouze jenom o clech e, už se rozhodně dnes nediskutuje, spíše se diskutuje i o dalších elementech, které se obchodní politiky týkají ku příkladu eh, otázky, eh, co se týče teď Chile, genderové politiky, standardu eh, pracovního práva, korupce, odstranění diskriminace, to všechno jsou aspekty, které se odrážejí v obchodní politice. A tyto nároky se také pojí s otázkou, jak těmto nárokům dostat, jak eh, tedy je formulovat, ale nejen formulovat eh, slovně, ale především eh, je dovést k nějakému materiální realizaci. Tak tedy vypadá současná situace a proto se musíme zamyslet nad tím, jestli tomu musíme tedy přizpůsobit strategii obchod pro všechny, jestli ji máme Eh, vylepšit a proto jsem velice rád, že tady eh, má, jsme se sešli, že tady máme paní komisařku Cecily Malmström, eh, pana Rettinga, který vede Uni Europe, pana Bocínyho, generálního ředitele Eurochambers a paní Clea Damage a to je profesorka Eh, na Bristolské právnické fakultě. A máme tady eh, excelentní panel, který se bude moci eh, věnovat této otázce a mým úkolem tedy je pouze je uvést a teď dám slovo paní Cecílii. Děkuji. Vážení panelisté, vážení poslanci, dámy a pánové, Eh, děkuji za eh, uspořádání eh, tohoto setkání. Přichází v pravou dobu. Vy jste již zmínil řadu otázek, které budou v budoucnu náročné. A já nejprve podám přehled o tom, co jsme stalo od prezentace obchodu pro všechny a jak tedy se situace od té doby vyvíjela. A tuto eh, debatu tedy eh, pořádáte v pravý čas, protože také budu mít příležitost vyslechnout vaše vstupy i příspěvky skvělých panelistů, protože eh, za nedlouho komise bude bude jednat o obchodní politice, neboli je to velmi vhodná doba k jakési inventuře abychom si uvědomili, kde jsme, kam půjdeme a aby inkluzivnost zůstala centrem obchodní politiky. Řekla bych, že situace obecně v Evropě se zlepšuje, eh, nezaměstnanost eh, se snižuje, eh, zaznamenáváme růst ve všech členských států a na rozdíl od jiných států EU je otevřená biznisu, řada zemí ze světa se na nás obrací a chce s námi obchodovat a to je dobré. Máme samozřejmě i mnoho problémů, ale a nesmíme usnout na vavřínech, ale přetrvává problém, eh, o kterém jste se zmínil, že stále ještě mnoho občanů se nedomnívá, že obchod nějakým způsobem eh, jim prospívá, anebo že ve jejich prospěch funguje. A naším vedoucím tématem, e, tedy s tou komunikací obchod pro všechny, toto právě bylo naším cílem. E, my jsme si přáli zajistit, aby obchodní politika skutečně byla prospěšná pro e, evropské občany, podniky, pracující i spotřebitele. A po dvou letech od jejího počátku je dobré se podívat na její výsledky, na to, čemu jsme se naučili a co si o tom myslíte vy. Jak jsme pokročili eh, v této efektivní a ambiciózní agendě, jak můžeme podporovat naše hodnoty, tak abychom zajistili eh, ochranu sociální, pracovní eh, v Evropě i u našich partnerů a jak nám zvýšená transparentnost pomůže budovat důvěru a podporovat dobrou debatu. Máme politiku k překonání těchto problémů, ale vy jako zástupci různých zúčastněných subjektů nás v tom povedete. Jakého pokroku tedy bylo dosaženo a kde je potřeba ještě zabrat? Za prvé, naše obchodní politika má být účinná, tak abychom mohli úspěšně překonávat výzvy, které před námi stojí pomocí moderních pravidel. Máme eh, pravidla pro služby a eh, tady se smazává rozdíl mezi službami a zboží. Eh, spolupráce v oblasti eh, legislativy, regulace je stále důležitá a to podporujeme ve smlouvách s Japonskem, eh, která se blíží ke svému uzavření a s Kanadou. Podporujeme elektronické obchodování, digitální obchod a i po spolupráci v rámci VTO e, za dva týdny proběhne ministerské setkání v Buenos Aires. Zaměřujeme se více na provádění, na implementace. Každý rok e, vydáváme e, přehled, jak si stojíme v obchodních smlouvách a již máme důkazy o tom, že se podařilo pomocí těchto obchodních smluv zvýšit vývoz, ale přesto ještě zbývá lecos dopracovat. Proto spolupracujeme s vámi, Evropským parlamentem. My jsme, eh, my jsme eh, vytvořili zvláštní ustanovení pro malé a střední podniky. Eh, ve smlouvách o volném obchodu máme zvláštní ustanovení, ku příkladu jsou ve smlouvě s Japonskem a také budou ve smlouvě s Mexikem. I tak je potřeba zajistit, aby bylo možné i vynuco, vynucování. Obchod musí být prospěšný, spravedlivý a každý musí hrát podle pravidel. Proto také bojujeme proti diskriminaci evropských eh, subjektů, a to všemi eh, prostředky přes VTO, eh, režimem pro eh, vyřizování pro řešení sporů a pomocí jiných nástrojů. V roce 2016 jsme vyřešili 20 případů případ, přístupu na trh, to se týkalo 20 miliard euro jaksi v objemu vývozu. A modernizujeme nástroje obrany obchodu společně s vámi a do konce letošního roku eh, se toto nám snad podaří dokončit. A teď druhý pilíř hodnoty. Za prvé to znamená, že žádná obchodní dohoda v EU nesníží naše standardy eh, ve všech eh, oblastech ochrany sociální, pracovního práva, Eh, inkluzivity a tak dále. Tyto standardy ale i podporujeme a to na poli ekologie. Japonská dohoda je první takovou dohodou, která výlučně podporuje provádění eh, pařížské klimatické dohody a tak to bude platit i pro budoucí dohody máme závazná eh, ustanovení o udržitelném rozvoji v každé dohodě a je to také jádrem našich jednostranných preferenčních systémů. A Myslíme to vážně. EU e, jedná tam, kde je potřeba jednat. Ku příkladu jsme pozastavili jednání s Tajskem, jak víte, e, debatujeme s vámi a s dalšími subjekty, jakým způsobem vynutit kapitoly o udržitelném rozvoji a jak vynutit právě tato ustanovení. Zamýšlíme se, jak obchodní politika může pomoci řešit problém korupce a kapitola na toto téma bude i v dohodě s Mexikem úplně poprvé. Chceme podporovat spravedlivý a e, etický e, obchod a jak podpořit ženy v obchodě. Nedávno jsme e, zahájili jednání s Chile a úplně poprvé dohoda bude obsahovat konkrétní kapitolu o obchodu a genderu. Na to se zvláště těším. A společně s vámi jsme dosáhli konkrétních Eh, výsledků. Eh, jedná se, jedná se o eh, odpovědnost v oblasti minerálu. Všechny, všechny země musí dovážet zlato, wolfram a další minerály pouze ze zemí, kde se těží odpovědně a další kroky k tomu také. A dlouhou cestu jsme urazili i co se týče transparentnosti v obchodování. Jsem hrdá na kroky, které jsme učinili. Vy jste nás v tom také podpořili a za to vám děkuji. Tak, aby se obchodní jednání dostala blíže na veřejnost ve prospěch transparentnosti. Zveřejňujeme texty všech eh, eh, jednání, včetně eh, textů o jednání kolem kulatého stolu a tak dále. Máme to všechno na jednotné online platformě a jsou tam i e, informace o vyšetřování v oblasti obrany obchodu a systematicky vyzýváme radu, aby zveřejňovala mandáty. Vím, že to děláte také, tak jak to bylo e, vlastně v případě TTIPu, e, TEPI a DISY a nedávno s Japonskem. Úplně poprvé jsme se rozhodli zveřejnit návrh směrnice o jednání s Novým Zélandem a Austrálií. Zaslali jsme vám je přímo, ale rovněž také Národním parlamentu, tak tak, aby na nich mohli začít pracovat. Možná, že po schválení radou to dozná nějaké změny, ale ta kostra a rámec zůstane stejný a tak národní parlamenty uvidí, o čem se ve smlouvách e, mluví a mohou přes různé výbory nabídnout třeba návrhy změn a tak dále. A myslím, že to je krok, který zvýší důvěru a podhrne závoj z obchodní politiky a doufejme, že to povede ke zvýšené legitimitě obchodování. Každá velká iniciativa, kterou máme, je nabídnuta k veřejným konzultacím a máme mnoho veřejných akcí, na které zveme občanskou společnost, aby přispěla a teď eh, vlastně se chystáme zřídit permanentní poradní výbor pro styk s občanskou společností, aby vysvětlovali obsah různých obchodních dohod zreformovali jsme e, z, z to e, slavné ISDS, neboli systém řešení sporů mezi státem a investorem. Asi si vzpomenete, o co jde, a to vyústilo v reformovaný přístup, který teď máme s Kanadou, Větnamem a Singapurem. Jedná se o transparentnější a předvídatelnější systém a spolupracujeme s partnery ze světa, Eh, na zřízení vícestraného soudu pro řešení eh, investičních sporů. Eh, o tom vás informujeme. Zajišťujeme také, abychom zachovávali všechny tyto principy v bilaterálních, regionálních a multilaterálních jednáních. VTO je jádrem našeho zapojení. Jedná se třeba o dohody o ICT a usnadnění obchodu, která byla uzavřena loni Vydali jsme zprávu o provádění eh, obchodu pro všechny minulé září. Předseda Juncker se o tom zmínil ve svém, eh, ve svém projevu ke stavu Unie a tam se dočtete další podrobnosti na toto téma. Kanadská dohoda již vstoupila v platnost a zahájili jsme jednání s řadou zemí po celém světě. Eh, takže tak to vypadá. Mnoho práce jsme odvedli a mnoho nás jí ještě čeká. Čekám se na vaše vstupy a nápady eh, toho, co zlepšit, jak lépe pracovat v budoucnosti, protože obchod samozřejmě není eh, jaksi cíl sám pro sebe, je to prostředek ke konkurenceschopné a prosperující Evropě, ale je potřeba jej doplnit o aktivní politiky, hlavně na vnitrostátní úrovni, ale i na evropské úrovni tak, aby bylo jisté, že účinky globalizace budou spravedlivé, aby představoval eh, hodnoty eh, a náš hodnotový systém. Naše budoucí obchodní politika by tedy měla umožnit občanům sklízet prospěch globalizace, ale také jí pomoci utvářet a ovlivňovat. Politiky, která podporuje hodnoty doma a eh, v cizině, dodržuje naše vysoké standardy a která je nabízí i našim přátelům a spojencům po celém světě, kteří je budou ochotni propagovat. Musíme tedy postoupit, co se týče globální zprávy, eh, urychlit naše vedoucí postavení, o to usilujeme, eh, budujeme si eh, kruhy přátel, kteří jsou ochotni obhajovat otevřený celosvětový systém založený na pravidlech. Obchod je dobrý pro ekonomiku, ale musíme se ještě více snažit společně s partnery, aby to celé bylo ve prospěch jednotlivých eh, občanů. Čeká nás tedy ještě více práce a já se těším na to, že tu práci budeme moci konat s vámi. Děkuji. Tak to byl ucelený přehled Než dám slovo dalším panelistům, chtěl bych vám připomenout, že tu máme zpravodaje pro eh, prováděcí zprávu o společné obchodní politice, a to je paní Saifi, která sedí tamhle. A za druhé, toto zasedání je přenášeno online a naši posluchači a diváci na internetu mají možnost pokládat dotazy na Twitteru. Je to hashtag eh, Trade Policy Day. Takže to je adresa, na které se můžete ptát. Takže jsme slyšeli od paní komisařky, jaká je situace. Slyšeli jsme myšlenky do budoucna. Pan Retich zastupuje zhruba 20 milionů zaměstnanců v sektoru služeb, což je sektor velice důležitý v celosvětové i evropské ekonomice. Prosím, máte slovo tak eh, jakožto generální tajemník eh, Uni Europa, eh, což je odborový svaz zaměstnanců ve službách, ale zároveň je to zastupitelská organizace Global Uni, což je organizace, která, jak říkal pan Lange, združuje 20 milionů zaměstnanců na celém světě, v podstatě ze všech zemí, kde jsou povoleny odborové svazy. Když se podívám na obchod, tak naše obava plyne z toho, že e, obchod by mohl být především o společnostech. Nicméně e, mělo by se u něj myslet také na zaměstnance, protože ti udržují loď v chodu a měla by to být hezká moderní loď a ne nějaká stará římská galéra, kde sedí otroci a veslují. E, mělo by to být něco, čeho se může účastnit a na čem se může podílet každý. Hovoříme-li o obchodu, eh, myslím si, že by bylo dobré odkázat na eh, to, co eh, bylo uspořádáno minulý týden v Jeteborgu, pilíř sociálních práv. Myslím si, že pilíř sociálních práv by neměl být jen pro Evropu, měl by také utvářet náš přístup ke zbytku světa a k obchodu s ním. Těch 20 pilíř, eh, principů tohoto pilíře hraje zásadní roli. Z odborového pohledu by eh, obchodní dohody měly usilovat o to, aby zlepšily pracovní a životní podmínky lidí. To je to, co chceme. Nejde nám pouze o zisk a o růst ekonomiky. Eh, chceme aby pozitivní dopad pocítili i lidé, i obyvatele. Chceme přístup, který by byl spravedlivý, udržitelný a sociální a který by také zajišťoval konkurenceschopnost, ale na základě kvality, nikoli na základě sociálního dumpingu. To si myslím, že je zásadní. Mít takovouto obchodní politiku, která by uchovávala náš evropský sociální model a měli bychom mít dostatek sebedůvěry eh, k tomu, abychom exportovali náš sociální model i do dalších částí světa. To si myslím, že je nutné, protože, jak už říkala paní komisařka, e, Problémem obchodní politiky je důvěra, kterou v ní vkládají obyvatelé Evropy. Tuto důvěru musíme získat zpátky. E, když jsme začínali s TTIPem, tak e, já jsem říkal, že TTIP je příliš složitý a nikoho to nebude zajímat a naprosto zásadně jsem se mýlil. Takže tady je vidět, jak je toto téma důležité. perspektivy eh, odborových svazů by měla obchodní politika být také nástroj na boj proti porušování práv zaměstnanců všude, kde operují evropské společnosti a kde se obchoduje s Evropou, ať už na úrovni eh, vlád nebo firem nebo nadnárodních koncernů. A v mnoha případech eh, porušují předpisy v jiných částech světa právě evropské společnosti. Před několika eh, lety jsme měli slyšení o chování španělské bezpečnostní agentury POSEGO v Latinské Americe. Eh, to jsou případy, kde je třeba být opatrný. Eh, chtěl bych nastínit pár klíčových bodů ohledně sociální dimenze obchodní politiky a obchodních dohod a potom se zmíním obecněji o obchodní politice. Takže za prvé, paní komisařka už o tom mluvila, musíme se postarat o to, aby obchodní politika a obchodní dohody nepodkopávaly evropské sociální aky. V sektoru služeb i obecněji musí existovat respekt k sociálnímu a pracovnímu právu v našich zemích a zároveň musí být ctěn, musí být ctěn princip kolektivního vyjednávání. To by mělo platit pro evropské země i pro ostatní země na světě. Podle mého názoru je dále důležité, aby se obchodní dohody snažily chránit a posilovat sociální a pracovní práva. Právo združování, právo na kolektivní vyjednávání a e, nám by se zdálo jako dobrý nápad vypracovat e, celkovou kapitolu o e, pracovních právech, která by byla součástí obchodních dohod. Eh, ohledně pracovních práv je důležité, že to nejsou pouze nějaká, nějaké deklarace, ale že jsou garantována tak, aby byla vymahatelná. A je potřeba, aby fungovaly mechanismy vymáhání. Máme umluvu ILO a standardy a ty je třeba dodržovat, ale kromě toho bychom se měli podívat i na to, co máme v Evropě. Bezpečnost a zdraví při práci eh, je také faktorem, který vnímají spotřebitelé při nákupu eh, zboží z jiných, z jiných částí světa a eh, také pracovní doba a životní podmínky e, a životní e, minimum jsou důležité e, faktory. Vzpomínáte si určitě na incident Rana Plaza v Bangladeši, kde byly pracovní podmínky tak strašlivé, že mnoho lidí zemřelo a spotřebitelé pocházeli odsud z Evropy. Odborové svazy a občanská společnost by se měla nejen zapojovat do vyjednávání, tady došlo k určitému zlepšení ohledně transparentnosti, ale neméně důležité je, aby se zapojovali do implementace dohod a do monitoringu. Například by se dala vypracovat eh, struktura sociálního dialogu pro země, které jsou vázány konkrétní dohodou o volném obchodu. Eh, tam by se mohli účastnit eh, sociální partneři, zaměstnanci, zaměstnavatele a diskutovat o tom, jak zlepšit situaci a jak spolupracovat. S tím úzce souvisí budování kapacit u sociálních partnerů. To platí zejména pro země mimo Evropu, spojen, mimo Evropu Japonsko a Severní Ameriku. Tam by bylo dobré, kdy kdyby s obchodní politikou souvisela sociální politika, která by zajišťovala, že zástupci zaměstnanců, tedy odbory i zaměstnavatele, jsou přítomní a mohou vést vzájemně dialog. To je ještě důležitější, když se podíváme na globální dodavatelský řetězec. Tam je čím dál více integrace. A máme-li v Evropě kvalitní sociální dialog, tak je to sice hezké, ale příliš to nepomáhá, pokud Eh, nějaká firma působí na celém světě. Takže já navrhuji, používejme dohody o volném obchodu k tomu, abychom šířili osvědčené postupy po celém světě, abychom prosazovali sociální a pracovní práva a pak je to možná taková fantastická myšlenka, ale eh, vlajkovou iniciativou by mohla být Evropská rada práce. Mohli bychom obdobné rady práce propagovat i jinde. Bylo by to užitečné pro celý dodavatelský řetězec, odborové hnutí už to dělá dobrovolně, ale bylo by hezké, kdyby e, Evropská unie se touto myšlenkou zabývala. Dostávám se k druhému bodu, což jsou obecné myšlenky týkající se odborových svazů. Nejprve bych chtěl něco říci k systému řešení sporů. Jak víte, byli jsme zcela proti ISDS. ISDS mohl být zlepšením, ale stále ještě nejsme pro. Musíme se postarat o to, aby nejprve fungovaly eh, národní systémy, aby fungovaly právní systémy v našich zemích, které jsou tou první instancí, která by měla řešit eh, stížnosti. Abych se ještě vrátil k ISDS, tak mi to velice připomínalo ten starý systém konzulárních soudů v Číně v 19. století, kdy e, občané nepodléhali celostátnímu právu a mohli si v podstatě dělat, co chtěli. Tak takhle e, by to nemělo být, ať už Eh, jde o jakoukoliv zemi, mělo by být dodržováno právo. A je potřeba, aby členské státy vykonávaly dohled nad tím, aby byla dohoda o volném obchodu správně implementována. Totež platí, pokud jde o koherentnost regulace mezi zeměmi. Ta je důležitá, musíme o ní usilovat, ale zároveň musíme e, ochraňovat demokratická práva parlamentů. A tady máme občas pochybnosti ohledně některých návrhů, které nepochází nutně od komise, ale e, možná od jiných institucí. E, abych se vrátil k té sociální a pracovní dimenzi. Já bych navrhl jakožto krok vpřed, aby komise, Evropský parlament a členské státy společně se sociálními partnery zauvažovali nad tím, jak vytvořit takovou tu kapitolu o práci v obchodních dohodách a jak pomocí obchodní politiky rozvíjet sociální dialog na celém světě je to podle mě důležité napříč sektory, ale zároveň eh, stojí za to používat naše sektorové sociální dialogy na řešení otázek týkajících se konkrétních sektorů. Děkuji vám moc krát. Děkuji, to bylo jasné sdělení ze strany odborů. Když diskutuji o obchodní politice, tak Často slýchám názor, že obchod prospívá jenom nadnárodním společnostem. A jaká je realita, pane Abrucíny z Euro Chambers, který zastupuje malé a střední podniky? Děkuji, pane předsedo. Realita je, že obchod neprospívá jen podnikům, ale také společnosti, spotřebitelům, občanům, všem ostatním, kteří jsou zapojeni do hodnotového řetězce, vývozu či dovozu zboží a služeb. A já bych opravdu rád zdůraznil obchodní perspektivu. Pokud kupujeme nebo prodáváme produkt nebo službu v zahraničí, děláme to proto, že v tom je konkurenční výhoda, protože je to lepší produkt nebo je to lepší cena, anebo je to produkt, který neexistuje tam, kde žijeme. Takže obchod je velmi jednoduchý. Je o tom získat něco lepšího, levněji, něco hezčího, nebo něco, co není dostupné. Pokud se na to podíváme z této perspektivy, tak řada věcí, které zde byly zmíněny a kterých si vážím, tak nutně nesouvisí s obchodem, ale se společností, se světem, ve kterém chceme žít, ale ne specificky tedy s obchodem. Já si nemyslím, že obchod může všechno sám o sobě vyřešit. Obchod je nástroj. Obchod je stejný nástroj, který používáme, když prodáváme své služby a produkty na svých eh, domácích trzích, ale pouze tedy přeshraničně. Nemůžeme si myslet, že obchodní politika může vyřešit témata, která jsou tak složitá, že si zaslouží mnohem více než pouze obchodní politiku. A já opravdu tleskám úsilí Evropské komise při vytváření politiky, která bude respektovat ten záměr, vizi, očekávání podniků, evropských podniků přístupu ke globálnímu trhu. Určitě bychom byli rádi, kdyby ta probíhající či uzavřená jednání ještě více uspokojovala ten, tu chuť místních podniků k tomu, aby ta politika byla skutečně globální, aby ten trh byl skutečně globální. My bychom byli rádi, kdyby byl globální trh bez jakýchkoliv překážek. To by se nám líbilo jako podnikatelům, protože to by byl určitě prospěch pro naše podniky, protože bychom mohli lépe sloužit spotřebitelům. Ve strategii jsou prvky, které jsou velmi důležité, protože se řídí vývojem hospodářského prostředí na globální úrovni. A já specificky odkazuji na dva prvky, to je tedy ta složka služeb, to je rozhodně důležitý rostoucí prvek v naší ekonomice, ale zároveň ten druhý prvek, to je také digitalizace. Čím více jsme schopni stanovit si pravidla, která snadno ukáží, jak můžeme vyřešit tyto dva prvky v naší obchodní politice, tím větší prospěch to přinese všem. A ohledně toho, kdo všechno z toho může mít prospěch, já jsem si jist, že paní Malstrémová nebude překvapena, když z mých úst uslyší, že je zde část naší ekonomické tkáně, která si zaslouží větší pozornost. A to jsou malé a střední podniky přispívají tím, že vyvážejí zaměstnávají 6 milionů zaměstnanců a představují téměř jednu třetinu zboží a služeb, které jsou vyváženy z Evropy. A my do toho ani nezapočítáváme malé a střední podniky, které jsou zapojeny do hodnotového řetězce velkých podniků, které vyvážejí zboží mimo Evropu. Malé a střední podniky si tedy zaslouží velmi specifickou pozornost v této politice. Nemůžeme předstírat, že každý malý a střední podnik v Evropě bude někdy něco vyvážet. To nemůžeme očekávat, tak to není. Určitě zde bude část malých a středních podniků, která bude schopna přímo vyvážet na zahraniční trhy, ale tato část potřebuje určité specifické prvky. A k tomu bych se rád vrátil. Je to věc, která si zaslouží totiž větší pozornost. Nejdříve jsou to tedy pravidla původu. Nemůžu uvést přesné číslo, ale je to hodně podniků, které se na nás obracejí na obchodní komory, protože obchodní komory téměř ve všech evropských zemích vydávají osvědčení původu a říkají nám, že raději budou chtít nepreferenční osvědčení kvůli tomu, jak je složité získat ten preferenční certifikát s tím jasným původem, protože jinak všechno úsilí, které vynaložíte na to, abyste vyjednali všechna ta pravidla, bude zbytečné. Pokud tedy skutečně chceme přidat hodnotu v tomto prvku pro malé a střední podniky, tak musíme zjednodušit ten přístup eh, k pravidlům původu. A určitě bychom byli rádi, kdyby existovaly snadné nástroje. Jak si možná vzpomínáte, paní komisařko, my už dlouho navrhujeme nástroj na výpočet pravidel původu. To je velmi jednoduchý nástroj, ale my ho musíme poskytnout, protože podniky ani neví, jak to mohou vypočítat. Takže by to byla taková kalkulačka, která vezme v úvahu všechny ty existující pravidla, to může skutečně zjednodušit život obchodní komunitě. Druhý prvek, který už byl zmíněn, je implementace. Ta je velmi dobrá a my vítáme iniciativu komise zachovat implementační zprávy, zprávy o provádění a také implementační cestovní mapu, cestovní mapu pro provádění. Ale to je mapa pro naše partnery, pro třetí státy, pro třetí země. Zatímco my bychom potřebovali mapu pro sebe. Vidíme, že třetí země mají tendenci mnohem lépe využívat a propagovat výhody vyjednaných dohod o volném obchodu s Evropskou uní, než to děláme my. Když se vrátíme k tomu používání certifikátů, tak více než 90 třetích zemí, našich partnerů, používá ty preferenční certifikáty, zatímco v Evropě je to méně než 70 Myslím si tedy, že by nebylo špatné diskutovat o vytvoření cestovní mapy pro Evropu. Já vím, že je to složité, protože v Evropě jsme složití, ale pokud chceme být efektivní, tak jistě je dobré mít cestovní mapu pro třetí země, ale cestovní mapa pro nás, to by bylo obrovský to by bylo obrovské plus, vědět, jak se ty věci budou vyvíjet a podporovat tu konkurenční výhodu, kterou můžeme získat, když se vyjednáme dohodu se třetí zemí. Další věc je kapitola o malých a středních podnicích. Vy, paní komisařko, jste se o tom zmínila. To je důležitý prvek. V moderních dohodách se třetími zeměmi je to čistý evropský prvek. který jsme velmi moudrým vyjednávacím procesem byli schopni prosadit u svých partnerů všude na světě. A teď se zdá, že je zvykem mít kapitolu o malých a středních podnicích v těch vyjednávaných dohodách. I to se dá zlepšit. Malé a střední podniky a kapitola o malých a středních podnicích to není nutně vertikální pilíř v té dohodě, v jednáních. Je důležité, že bereme v úvahu dopad eh, na malé a střední podniky, všeho toho, co vyjednáváme. Já to tedy spíše vnímám jako horizontální pilíř, než jako vertikální, než jako nějaká rezortní jednání. V neposlední řadě je zde transparentnost. To je prvek, který je dnes na mnohem vyšší úrovni, ale pořád ho jen můžeme vylepšovat. Nejen tedy tím, že budeme zveřejňovat návrhy projednávaného dokumentu, ale že už od počátku do toho zapojíme zainteresované subjekty. A tím se zlepší ty výhody, které přineseme tou strategií obchod pro všechny obchodnímu společenství. Děkuji. Pak je zde Slyšeli jste tedy tři vystoupení se zvláštním náhledem, jak se na to díváte vy. Z akademického hlediska je tady paní Claire Demitz z Univerzity v Bristolu. Děkuji za pozvání, jsem velice poctěna, že tady mohu jít a e, vidím, že panel dává najevo potřebu transparentnosti, a zlepšení přístupu malých a středních podniků na různé trhy. A já se spíše zaměřím na sociální hodnoty e, v obchodní politice obchod pro všechny, zvláště v kontextu s rozvojovými zeměmi, a jakým způsobem EU nastavuje svou obchodní politiku jako regionální aktér, nejen jako politiku pro stále ještě 28 členských států, ale tuto politiku jako regionálního aktéra. Jakým způsobem chce vykonávat svůj vliv, normativní vliv, sociální hodnoty, všeobecné hodnoty e, pomocí obchodu e, z obchodního hlediska všeobecné hodnoty a sociální hodnoty zní v tom eh, obchodním kontextu trochu vlastně mimo mísu, ale eh, existuje právní režim EU a Lisabonská smlouva a článek 21, jako paralelní příklad článek 23, kde máme externalizované vnitřní hodnoty v rámci vnější činnosti vůči jiným eh, zemím. Proto nemůže obchod být jenom obchodem o sobě a pro sebe, musí být ve prospěch veřejnosti, musí být legitimní a chtějí-li být evropské instituce odpovědné, eh, je toto dobrá příležitost se zamyslet nad tím, jestli strategie obchod pro všechny je úspěšná a jaké jsou problémy s, jeho provádě, s, jeho prová, s, tou, s jejím prováděním v třetích zemích. My jsme začali debatou o globalizaci a EU by měla globalizovat v souladu se svými eh, hlavními hodnotami. Eh, hovořit bude i náměstek ředitele VTO, takže já o tom dlouho mluvit nebudu, ale vždy je dobré zasadit naše obchodní eh, praktiky do tohoto širšího rámce. V kontextu obchodu e, s rozvojovými zeměmi nemůžeme nazírat obchod jenom v izolaci. Je ekonomicky orientován, ale obsahuje i sociální hodnoty. Proto musíme rozumět obchodu pro všechny podle e, principů sociální e, soudržnosti a v souladu i s agendou 2030 a udržitelnými cíly Moje práce se zaměřuje na vztah EU eh, se státy Afriky, eh, Karibiku a Pacifiku a toto je dobrá příležitost zamyslet nad tím, jak probíhají jednání o smlouvách volného obchodu, zvláště kdy eh, Evropa také použije, používá některé své regionální obchody jako obchodní dohody jako páky pro propagaci svých hodnot. A dětí a proto také eh, je dobré získávat příležitosti i na zahraničních trcích. Eh, Evropa postupuje progresivně. Eh, slyšeli jsme o spolupráci nad různými kapitolami, kapitolou ekologickou, jsou tam, jsou tam ustanovení o lidských právech, dobré zprávě a Evropská unie tak vyjádřuje své hodnoty i externě. Je to poměrně, poměrně progresivní a úspěšná, když se na to podíváte z hlediska oficiálních smluv. Ale problém, který spočívá eh, ve smlouvách eh, o volném obchodě, je to, že jejich znění není právně závazné. Ku příkladu udržitelný rozvoj není vlastně eh, sám o sobě právní princip. Eh, mnohem lépe je chápán jako matice anebo princip, eh, o který se eh, opírají jiné ideály, jako je třeba rovnost mužů a žen a základní lidská práva. Takže i když máme určitá ustanovení v těch smlouvách FTA, nejsou právně závazná a ty, které jsou právně závazné, jako třeba univerzální hodnoty, lidská práva, i když jsou závazná, nejsou vymahatelná před jakýmkoliv soudem. A to je jeden eh, z největších neúspěchů modelu eh, smluv o volném obchodu, které ve světě existují. Já, když vás poslouchám, tak eh, upřímně věřím, že EU a její instituce se snaží o blaho globální ekonomiky. Ale máte také velice silnou pozici obchodovat spravedlivěji. Bylo by možné eh, reformovat mechanismus řešení sporů a v rámci, hodno, a v rámci jednání EU AKP. KP. toto závisí eh, především na politickém dialogu eh, a spolupráci a i co se týče dohody z Kotonu v rámci politického dialogu. Eh, smířlivý přístup eh, v ISDS vypadá na první pohled dobře. Ve skutečnosti je to tak, že ti partneři nejsou na, na roveň. EU je mnohem silnější partner než jakákoliv země, ze kterou jedná, co se týče rozvoje. Někdy v jiných FTA je možné se eh, odkázat na systém řešení sporu podle VTO, ku příkladu EU Kolumbie Peru, kde byl problém, co se týče eh, cel na různé lihoviny a už jenom hrozba eh, zažalovat Kolumbii u VTO přinutilo Kolumbii změnit pravidla. ale to je vlastně skoro výjimka v modelu FTA. Je jasné, že priorita se klade na ekonomické hodnoty a ty jsou důležité, protože jsou důležité pro obchod, jenže nejsou důležité pro eh, sociální blaho, eh, pro společnost. Ku příkladu EU podepsala eh, svou dohodu FTA se Singapurem a e, lidská práva jsou jakousi červenou nití e, v ESVČ, ve vnější akci. A přesto tato dohoda se Singapurem e, tedy má nedostatky v oblasti v oblasti lidských práv. Vidíme tady, jak ekonomické hodnoty pošlapávají hodnoty lidských práv v tomto kontextu smluv FTA. A omlouvá se to tím, že respektujeme suverenitu partnerů. Eh, ale zastávání vlastních hodnot musí být více než rétorické. Eh, z střednědobé revize vyplynulo, že si uvědomujeme určité nedostatky v některých eh, FTA. Pětiletá revize CARIFORM, dohody o ekonomickém partnerství, vyšlo e, velice, jak si prostě vyznělo velice krotce. E, pro právníka, jako jsem já, bylo velice e, osvěžující číst hodnocení, které bylo ve prospěch EU a psalo se tam o finančním deficitu, informačním deficitu a o problémech země původu, ale na obou stranách e, vlastně té dohody malé a střední podniky vůbec nechápou, o čem ta dohoda je, nejsou schopny platit cla. Pravidla původu jsou nesmírně složitá. A vidím a vidíme, že v některých kontextech se i překrývají a to je pro podniky ještě složitější a těžší. takže eh, tyto dohody nedostály svým původním očekáváním a chceme-li zajistit, aby nikdo nezaostával podle agendy pro 2030, co se týče rozvoje, smlouvy FTA je třeba nastavovat tak, aby byla zajištěna zajištěno respektování, eh, efektivní propagace evropských norem a aby třetím zemím byla poskytnuta dostatečná podpora a i malým a středním podnikům eh, v EU, aby implementace byla účinná. Máme-li tam kapitolu o genderu v FTA, tak bych čekala, že eh, se zapojí i zúčastněné subjekty z genderových skupin, eh, to znamená jak z EU, tak z Chile v takovém dialogu, aby mohli zajistit, že tedy Eh, jejich práva budou chráněna a chce to jistě Chile stejně jako EU. Mimo kontextu rozvojových zemí vidíme vznik velkých regionů, i Evropa se, eh, se ukazuje jako vlastně eh, globální tvůrce norem v mnoha oblastech. A globalizace v souladu se zájmy EU a s hodnotami EU, doufejme, tak jak dojde k ministerské konferenci eh, v prosinci ve VTE, VTO, eh, že si povšimneme významných posunů, které povedou k tomu, že obchodní politika bude patřit ve veř- eh, k veřejným statkům a bude skutečně prospěchná pro všechno, pro všechny. Děkuji. Děkuji za pohled z akademické sféry na obchodní politiku. A nyní Dám slovo váženým kolegům, nejprve koordinátorům, na jednu minutu každý. Godelíve, prosím. Já dám slovo kolegyni Toky Saifi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám všem za vaše vystoupení. Vyslechli jsme si vaše různé analýzy a já možná budu mít za chvíli příležitost pronést slovo závěrem k celé této analýze obchodní strategie. Já bych se chtěla zaměřit, paní komisařko, na bilaterální dohody a na malé a střední podniky. To je téma, které se pravidelně vrací. Pravidelně musíme reagovat na otázky na toto téma. Malé a střední podniky jsou znepokojeny, zneklidněny v souvislosti s dohodami o volném obchodu. Mě by zajímalo, zda komise chce vytvořit dostupné nástroje pro malé a střední podniky, aby mohli čerpat výhody z těchto dohod? Možná. Otázka pro ostatní. Jaké máte zkušenosti s podniky? Setkali už jste se s nevýhodami těchto dohod, s tím, že to třeba není využíváno, protože je to příliš komplexní. Děkuji, Alessia. I já děkuji za tuto příležitost. Já si myslím, že obchodní politika sama o sobě nemůže vyřešit všechny otázky, které zde byly připomenuty, ale je zde otázka konzistentnosti politik. Je tedy dobře, že poprvé byly do obchodních dohod vneseny odkazy na obchod, tedy na ekologickou politiku nebo také genderovou politiku, protože obchodní politika může být katalyzátorem uh, může napomáhat ostatním politikám, které jsou zásadní pro to, aby se posílily hodnoty Evropské unie a blahobyt občanů. Já chci odkázat na jednu otázku, která zde zazněla, sice monitoring. Monitoring a implementace dohod, jakmile vstoupí v platnost. Je důležité, aby bylo skutečně vyhodnoceno, co se stalo s těmi sliby, které některé dohody sebou nesou. Je důležité, aby proběhlo hodnocení, aby některé země, které s námi uzavřely obchodní dohody, nevedly politiky, které by omezovaly eventuální výhody. Viděli jsme příklady s Kanadou, s Větnamem, Větnamem který zatím tedy ještě tu dohodu neratifikoval v každém případě je možno tímto způsobem omezit potenciál těchto dohod. Paní Šáke. Thank you very much. Děkuji všem řečníkům. Já jsem s velkým zájmem poslouchala eh, ty mimořádné eh, naděje a očekávání od toho, eh, čeho mohou osobní, obchodní politiky a obchodní dohody dosáhnout. Já bych ráda slyšela od pana Rettinga a od paní Gamáž něco více a budu teď eh, hrát trošku ďáblova advokáta. Má první otázka zní, Jsou potřeba lepší standardy, eh, vymahatelnost, eh, lepší obchodní pravidla, anebo se musíme taky zamyslet nad tím, že v určité situaci buď budou existovat pravidla, anebo nebudou existovat pravidla. Protože když se podívám na dnešní svět, tak mnoho aktérů stále roste, vzrůstá jejich politická, ekonomická moc a globální ambice. A to jsou aktéři, kterým by se moc líbil závod ke dnu. E, byli by rádi, kdyby Evropská unie poptávala od obchodních partnerů tolik, že eh, by bylo velice jednoduché vůbec se neptat například Číny eh, na nějaké standardy. A má druhá připomínka. Pokud jde o odbory v Evropské unii, tak mnoho lidí má velký strach, že budeme pomocí obchodních dohod měnit evropské právo. Například se bojí, že oslabíme ochranu osobních údajů nebo standardy A my je neustále ujišťujeme, že obchodní dohody nemohou měnit základní eh, právo, že eh, zákony musí projít legislativním procesem. Myslíte si, že ve třetích zemích je to možná jinak? A tím končím, protože už není čas. Děkuji, pan Zahradil. Děkuji, pane předsedo. Jako obvykle u těchto debat se pohybujeme mezi dvěma základními pozicemi. Jedna z nich se soustředí více na obchod jako takový, na věci jako odstraňování obchodních překážek, cel, necelních nástrojů, kvantitativních opatření, standardů kvality, certifikací, to jsou všechno technické záležitosti obchodu. A pak je ta druhá skupina, která do toho zavádí neobchodní prvky, jako je ochrana životního prostředí, e, práva zaměstnanců, e, energetickou účinnost a tak dále. A to, e, ke kterému postoji se kloníme, souvisí s naším ideologickým nebo politickým zabarvením. A je jasné, že musíme vždycky najít nějaký kompromis mezi těmito dvěma tábory, jako vždycky. Já se domnívám, že dohody o volném obchodu jsou k našemu prospěchu. A paní komisařka zmínila ty dva případy a já bych se chtěl jenom zeptat, jak jsme na tom s Japonskem. Protože to považuji za nesmírně důležité. A za druhé, je nějaká šance na začátek vyjednávání, na opětovný začátek vyjednávání se Spojenými státy? Děkuji, Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat všem řečníkům za úvodní projevy. Pane Ambrucíny, vy jste říkal, že obchod musí zlepšovat, zlevňovat, zkrášlovat. Otázka je, kdo rozhodne o tom, co je levnější, co je hezčí a co je lepší. A to je samozřejmě výzva. Obchod je nástroj, který srovnává, jaké jsou podmínky produktů, které obchodujeme, jak to vidí spotřebitelé, e, výrobci, velké podniky i malé a střední podniky e, podél hodnotového řetězce. A e, když mluvíte o obchodu pro všechny, tak se musíme mnohem více soustředit na to, kdo z toho má prospěch, kdo kupuje jaké produkty, za jaké náklady a jaké z toho plynou následky pro všechny. Velice se mi líbí přístup paní komisařky, která do té strategie Trade for All zapojila i koncept Fair Trade. Musíme se mnohem více soustředit na Fair Trade jakožto měřítko, podle kterého Eh, je třeba konstatovat, že je-li produkt levný, musí být levný pro všechny. Je-li levný pro spotřebitele, musí být také eh, šetrný k životnímu prostředí. A proto globální hodnotové řetězce a eh, Trade for All spolu musí být svázany. Inma Rodriguez Pinheiro Omlouvám se, ale mám trošku spoždění kvůli tlumočení. Děkuji všem, kteří vystoupili, děkuji za jejich příspěvky, především paní komisařce za její roli, kterou eh, sehrává, pokud jde o takové směrnice, jako je směrnice o mučení a tak podobně. Mě by ale zajímalo, jestli je možno udělat ještě další krok. Eh, Můžeme požadovat, aby v těch dohodách o volném obchodu byl přijat jasný závazek, že se bude bránit obchodu z nástroji, které je možno použít k mučení. Já myslím, že by to velmi pomohlo, kdyby to bylo v těch nových eh, dohodách, protože jak jinak můžeme chránit lidská práva, než zabránit mučení a trestu smrti. Pokud jde o celní překážky, já souhlasím s tím, co říkala paní Gamáš ohledně toho, jaké problémy mají malé a střední podniky ve třetích zemích, které jsou mnohem méně rozvinuté, aby splnili ty technické podmínky, které my tedy vyžadujeme v Evropské unii. Já rozhodně nechci snižovat naše standardy, ale mohli bychom koordinovat spolupráci, aby střední a malé podniky těch třetích zemí, méně rozvinutých, mohly také mít prospěch z toho obchodu. A konečně implementace. Myslím si, že se plně shodneme na tom, že je nutno, aby to, co je napsáno, bylo také dodrženo a aby ty normy, pokud jde o pracovní právo, byly zárukou toho, že budou plněny dohody Mezinárodní organizace práce. Anne-Marie Miner. Dank u wel, voorzitter. Um, ja, voorzitter, ik heb Děkuji vám, pane předsedo. Já mám poměrně hodně otázek. Takže jich pár ze svého seznamu škrtnu. Nicméně eh, CETA eh, nevznikla jakožto nový standard pro obchodní dohody. EFTA je pod těmito standardy. Eh, neměla by komise zvolit poněkud radikálnější reset? A pak bych se chtěla zmínit o studii, která se objevila včera Přátelé země a Centrum mezinárodního práva životního prostředí ve spolupráci s bruselskou sítí vyslovilo poměrně značnou kritiku, pokud jde o veřejnou konzultaci o multilaterálním investičním kodexu. Já jsem se na to podívala a to jsou velice negativní, eh, velice negativní a spravedlivá kritika. Takže eh, není překvapivé, že rozdíl mezi ISDS a multilaterálním systémem není zase tak velký. Mě by zajímala reakce od paní komisařky na tuto studii. Děkuji. A pan Winkler. Děkuji moc krát, pane předsedo, a děkuji všem panelistům. Děkuji eh, komise, paní komisařce za projev. V tomto sále se všichni shodneme na tom, že eh, obchodní politika je nástroj. Ale nástroj čeho? Práce, životního prostředí, klimatu, Eh, čeho dalšího a doufejme, že hlavně evropských společností, protože evropským firmám by měla obchodní politika sloužit. Zásadní je implementace. Já vítám zprávu o implementaci, eh, paní komisařko, je první a jako taková velice důležitá. A jaká je role Evropského parlamentu? Já si totiž myslím, že eh, u implementace můžeme také posílit naši roli. Po Lisabonské smlouvě se posílila role parlamentu v obchodní politice, v obchodních aktivitách Evropské unie. E, nemáme těch nástrojů mnoho, ale některé máme. Máme monitorovací skupiny, e, účastníme se pomocí zpráv z vlastní iniciativy, můžeme mít kontakty, takže myslím si, že parlament může vybudovat strukturovaný dialog s občanskou společností, s poradními skupinami s diplomatickými službami partnerských zemí. Takže e, já se ptám, jak, e, pokud vůbec bychom měli zlepšit naši účast e, v implementační fázi obchodních dohod, tedy Evropský parlament. Děkuji, Kristof. Děkuji. Nejprve bych chtěl trochu pomoci panelu pan Helmut Scholz se ptal, kdo rozhodne o tom, co je lepší a co je levnější. Tak já odpovídám, my všichni, jakožto jednotlivci a jakožto spotřebitele. A to je právě to skvělé na tržní ekonomice. Je to dobrovolné, decentralizované a demokratické. Úžasné, že ano? Každopádně, já bych se chtěl zeptat na udržitelný rozvoj. Někteří volají po silnějších kapitolách o udržitelném rozvoji. A já si myslím, že naše současné eh, kapitoly o udržitelném rozvoji jsou zcela vymahatelné, ale to nechme stranou. Máme eh, se od koho učit. Je někdo, od koho bychom se mohli učit? A pokud řeknete USA, tak já se rovnou ptám, můžete mi dát příklad, kdy eh, USA použili vymahatelné kapitoly o udržitelném rozvoji a pokud mi na to řeknete eh, Guatemala, tak prosím řekněte mi, kdy se eh, Spojeným státům podařilo to použít legálně, anebo to bylo ilegální v případě Guatemaly. Takže prosím, můžete mi říci, jestli někdo jiný uspěl v tom, o co eh, se chcete snažit vy. Pan Salafranka. Děkuji, pane předsedo. Já na rozdíl od toho, co tady říkal jeden panelista, že obchodní politika je historii úspěchu, že jsme byli schopni znovu tu politiku přesměrovat, včetně našich partnerů, kteří jsou za Tichým oceánem. Máme také přebytek, včetně obchodu se zemědělskými produkty. Hodnoty jsou důležité, máme demokratickou klauzuli, máme kapitolu o udržitelném rozvoji. Jsou zde dvě otázky, které chci všem položit, pane předsedo. Paní komisařko, vy dobře znáte mou tezi o postupech v Evropské unii. Jsme opravdu velmi pomalí, s Kanadou nám to trvalo sedm let, dnes dopoledne jsme diskutovali o Mercosuru. Jak to tedy zlepšíme? A druhá otázka, protekcionismus. Eh, paní Diaz Pinero hovořila o protekcionistických opatřeních, eh, které uplatňují některé členské státy. Jak se můžeme pokusit eh, překonat tyto problémy? Třeba USA tam mají 25 tedy přispívají k HDP, takže to je důležitá součást eh, mezinárodního obchodu. Paní Andrikin. Ačiū pirmininkė. E, kalbėsiu lietuviškai. E, ir dėkui visiems kalbėtojams. E, ačiū. Děkuji, já budu mluvit litevsky. Děkuji řečníkům, děkuji paní komisařce Malmström. Jsme spokojeni s dosaženými výsledky. Vy jste zmínila příklady osvědčených postupů, moderní dohody s Japonskem, Kanadou a tak dále. A hovořila jste o pravidlech. Povzbuzujeme naše partnery eh, k tomu, aby dodržovali pravidla. Eh, hovořila jste o vymáhání eh, prostřednictvím VTO. Paní komisařko, nezmínila jste se nicméně o Číně. Čína má strategii eh, jedna stezka, jeden pás a to je eh, velká výzva pro nás všechny. Čína jedná podle zcela jiných pravidel eh, privatizuje společnosti v Evropské unii, investuje do infrastruktury, cílí na důležité inovace v oboru IT. A pokud víte, že investice Číny v Německu se mezi lety 2015 a 16 z násobily až na 11 miliard euro, a to nemluvím o střední a východní Evropě a jižní Evropě, tak to jedině dokazuje, že tohle je obrovská výzva. Takže já bych se chtěla zeptat, jaký dopad na naši obchodní politiku má strategie Číny, protože investiční politika je nedílnou součástí toho, co děláme. Dnes ráno jsme diskutovali o screeningu zahraničních investic. Tak není to příliš málo a příliš pozdě? Děkuji. David Martin. Děkuji, pane předsedo. Já bych navázal na to, co říkal pan Winkler o implementaci. Komise má zprávu o implementaci dohod o obchodu a tam se píše, že komise připraví cestovní mapu pro implementaci okamžitě po uzavření vyjednávání. Tak já mám dvě otázky. Bude to pokrývat obchod a udržitelný rozvoj, protože jestli ne, tak je to obrovský nedostatek. A za druhé, k tomu, co říkal eh, pan Winkler, bude to rozesláno, bude to zasláno eh, Evropské Evropskému parlamentu společně s dohodou o volném obchodu během ratifikačního procesu, aby byla úplná transparentnost ohledně obsahu té cestovní mapy? Maria Arena. Děkuji. Já bych ráda reagovala na jednoho z kolegů, který omezuje debatu na otázku obchodu hovoří o ideologické pozici mezi některými konzervativci a některými pokrokovými stranami. Já si myslím, že to je příliš velké zjednodušení. Já si myslím, že musíme být konzistentní. Jedná se o čím dál širší obchodní dohody, říká se jim Deep and Comprehensive FTAs, takže jsou čím dál širší dotýkají se čím dál většího počtu kompetencí, ať už jde o otázku duševního vlastnictví nebo práva regulovat a tak dále, tak je nutno, aby tady byly nástroje na regulaci. Když se hovoří o clech, tak je to jednoduché, ale když přijde na harmonizaci pravidel, tak je to mnohem méně jednoduché. A k tomu potřebujeme rovnováhu sil. A já jen znovu kladu otázku, proč musíme chránit investice a proč nemáme chránit práva pracujících. Proč v této dohodě nechráníme životní prostředí? V tom je konzistentnost politiky. My nejsme proti ochraně investic, ale dnes máme dohody, které jsou extrémně nevyvážené. Kdybychom se vrátili v rámci těchto dohod k rovnováze sil, myslím si, že by to bylo mnohem jednodušší pro všechny a nevedli bychom ideologickou debatu, jak se o to dnes někteří snaží. Děkuji. Takže ještě dvě otázky z Twitteru. tak třeba dobré životní podmínky zvířat. To tady nebylo vůbec zmíněno, jak to s tím vypadá. A za druhé, jaký je vztah mezi blokádou ve VTO a bilaterálními dohady, dohodami. A z mé strany, pokud jde o globální hodnotový řetězec, 70 obchodu souvisí s globálním hodnotovým řetězcem. Neměli bychom se na něj více zaměřovat spíše, než abychom pouze měli dohody se zeměmi. A teď vracím slovo lidem, kteří tady sedí po mém boku, možná na čtyři minuty. Paní komisařko, ráda byste začala? Yes, I'll, I'll be very... Ano, já budu velmi stručná. Já chci také reagovat na některé ze spolupanelistů, ale času máme málo. Obchod je o pracovních místech. Kdo zastává pracovní místa? Lidé. Takže je to o lidech. A největší nerovnost je mezi lidmi, kteří mají práce a kteří nemají. Potřebujeme tedy více pracovních míst. A obchod jich produkuje hodně, miliony. Ve vývozu i dovozu jsou dobře placené, lépe než průměr a vyžadují větší kvalifikaci. O tom je obchod. A kde ty pracovní místa jsou, ve společnostech, eh, v podnicích, takže zde není konflikt mezi podniky a lidmi. Lidi pracují v podnicích, Podnici zamě, podniky zaměstnávají lidi. Takže to chci jenom vyjasnit. A potom samozřejmě můžeme udělat mnohem více pro malé a střední podniky, ale komise nemůže vyřešit všechny problémy. Členské státy se musí mnohem více zapojit do těch organizací malých a středních podniků. My se snažíme poskytnout platformu, vedení, poskytujeme řadu informací, příklady. Snažíme se vylepšovat kapitoly o malých a středních podnicích v těch dohodách a snažíme se také mít zvláštní webové stránky, nejen tedy pro malé a střední podniky, ale které by jim byly specificky věnovány. To jsou věci, o kterých diskutujeme také s různými obchodními dohodami. Jak toho můžeme více udělat? Pravidla původu, původu jsou příliš komplikované. Ano, s tím souhlasím, my jsme se snažili trošičku to zjednodušit a v dohodě se Středomořím, Euromet, ale musíme na tom ještě více pracovat, ale je to velmi složité. Díváme se na to, ale nemohu vám zatím nic slíbit. Harmonogram pro Japonsko, já si myslím, že to bude velmi brzy v prosinci. Zbývá ještě pár technických záležitostí a jediná politická záležitost je, že máme pořád ještě různé názory na ochranu investic. My podporujeme náš systém, zatímco Japonci mají pocit, že starý systém jim sloužil dobře. Nemáme žádné bilaterální obchodní dohody s žádným členským státem a Japonskem. To je tedy jediný problém, který zatím nemáme vyřešen. Spojené státy můžeme zahájit jednání? Ano, jednoho dne určitě, ale zatím to není na programu. Podmínky se totiž podstatně změnily. Investujeme také do vytváření kapacit ve třetích zemích, abychom jim pomohli čerpat výhody z obchodu, aby mohli využít také otevřeného trhu, aby to pomohlo vytvářet ty tolik potřebné infrastruktury. Je to velká součást rozvojové pomoci ve třetích zemích. Hodně je tomu věnováno, takže rozvoj a obchod jdou ruku v ruce. Já jsem četla zprávu Friends of Earth, tam stovky lidí reagovaly na veřejnou konzultaci. Bylo to vyvěšeno asi 15 týdnů, každý měl příležitost se vyjádřit. Já jsem byla na jedné veřejné akci s celou řadou zainteresovaných subjektů. V Evropské unii byla spousta, spousta takovýchto akcí, já jsem tam byla, a Friends of the Earth měli příležitost poslat své připomínky. Bylo zde hodně veřejných setkání, ta zpráva je také veřejná, takže na mě to neudělalo velký dojem. Implementace. Může Evropský parlament sehrát roli? Já myslím, že formální roli asi ne, to by vytvořilo zmatek, ale neformální ano protože vy máte meziparlamentní skupiny, setkáváte se se spoustu lidí, slyšíte spoustu věcí, můžete slyšet o věcech, které fungují, ale především o věcech, které nefungují. A tyto informace budou velmi užitečné, když je předáte komisi, kde se zabýváme implementací. Pokud chcete vytvořit eh, zvláštní výbor na toto téma, tak to je na vás, ale formální implementace, no to bych asi nedoporučovala, to by vyvolalo velký zmatek. Dlouho trvá, než se uzavře obchodní dohoda. Ano, pane Salafranko, je to složité. My se to snažíme urychlit co nejvíce, ale není to snadné. Možná, kdybychom měli jasné rozdělení mezi pouze Evropskou unii, to by urychlilo tedy ratifikační proces, ale pořád to tedy trvá spoustu času. Já znám ten případ španělských oliv. My pracujeme se španělskou vládou a andaluskou vládou, abychom udělali maximum. Spojené státy vyhrožují, že udělají něco, je to tedy méně, než vyhrožovali včera, ale stejně je to neuměrné. My budeme se Španělskem pracovat, abychom je chránili co nejvíce. Čína to je výzva, je to potenciální partner, ale složitý. Čínská investice v Evropě to není problém sám o sobě, je to dobré, že Čína investuje a my vítáme investice. Problém ovšem je, zda to souvisí s nějakými politickými podmínkami. A proto jsme navrhli vytvoření této diskuzní platformy, kdy bude tedy screening investice. Není to tedy povinné, ale pro ty, které to zajímá, tak tam bude jisté vedení. Je to toxické téma v radě. Polovina rady říká, že je to příliš silné, vy si říkáte, že je to příliš slabé. No tak aspoň se o tom začíná mluvit. Je to téma, které ovlivňuje spoustu zemí, takže uvidíme, jak to dopadne. Cestovní mapy, ano. Já předpokládám, že budou, já si to ještě uvěřím, ale řekla bych, že ano, to je můj instinkt. Životní podmínky zvířat, ano. My tady ctíme mezinárodní úmluvy, mezinárodní standardy, snažíme se to v naší dohodě s Mexikem dovést trochu dále. Hlavním tématem je samozřejmě zaangažovat naše partnery, aby pracovali s námi na mezinárodních standardech a potom uvidíme, jestli můžeme dosáhnout něčeho ambicioznějšího. Hodně nasloucháme různým asociacím, které se zabývají ochranou zvířat a ten jejich input je zajímavý. Uvidíme, jestli něco z toho můžeme použít. Něco bude asi obtížnější, ale myslím si, že je to určitě téma k diskuzi. Omlouvám se, že jsem hovořila tak dlouho, ale většina otázek byla pro mě. You, you mean the appellate body? No, no. The Předseda bez mikrofonu. Well, there is not really a in... Není to v podstatě blokáda ve VTO, ale je to velmi pomalé. A proto my, nebo celý svět, se vlastně vydal cestou bilaterálních a regionálních dohod. Je to trochu nešťastné, ale je to nevyhnutelné, protože to nemůžeme všechno udělat v rámci E, VTO. My tam můžeme udělat maximum. EU e se v Ženevě snaží dosáhnout e, vícestranných mezinárodních dohod, ale musíme se ujistit, že všechny naše dohody budou v souladu s VTO. Ale čekat na všechna ta pravidla liberalizaci trhu, než se to udělá ve VTO, tak to bychom neměli žádný obchod. Děkuji, pan Rojtik. Děkuji za prvé, aby bylo jasno, já jsem odborář a jsem z Německa, neboli jsem velice pro volný obchod. Tady nejde ani tak o, tolik o to být pro či proti, ale jestli stojíme o dohody o volném obchodu, které jsou prospěšné pro lidi a v mém podání tedy zvláště pro pracující. Chceme tedy FTA, které Eh, zlepšují a ne eh, snižují kvalitu pracovních míst. O to tady běží především. Existují problémy a, jak jsme slyšeli, mnohé dohody FTA nejsou tolik v první řadě o volném obchodě. V současné době máme problémy s digitalizací, elektronickým obchodováním, služby jako takové se také dostávají do FTA a není to tě lehké, protože když se podíváme na oblast služeb, tak ty se stále ještě odehrávají v národním kontextu, ale ten se otevírá a s tím se pojí problémy. Globální dodavatelský řetězec. A vnímáme jej jako produkty, které někdo vyrobí a pak je třeba chce prodat do Evropy. Ale teď máme vlastně ve službách úplně totež takže e, se to všechno, ty rozdíly se stírají. Co s tím? Je mnoho podniků a vlád, které se to snaží využít spíše k nekalému než kalému obchodu. A my jako odboráři společně s evropskými institucemi musíme zajistit, aby tedy fair trade, či, e, čili spravedlivý obchod, e, podpořil i vlastně blaho společnosti zde v Evropě, ale musí jít i o to, abychom rovněž podpořili blaho pracovníků v jiných částech světa. Na to nezapomínejme. EU je jistě největší globální obchodní silou. Když to neuděláme my, neudělá to nikdo. Čína rozhodně ne. Máme tedy odpovědnost v tomto směru a takto postupovat. Ať už ideální model tady bude dosažen nebo ne, to je něco jiného, ale toto by měly být naše cíle a proto jsem toto chtěl říci, k tomu jsem chtěl vyzvat. Uvidíme, jestli se nám podaří se na tom dohodnout jako partneři, jako evropské instituce na této strategii. Děkuji, pan Abucíny. Abucíny. Já se domnívám, že někdy eh, v debatě o obchodu je příliš mnoho ideologie. Obchod je příliš eh, unikátní nástroj, eh, který vlády a instituce jakoby považují za dar obchodnímu společenství. A to se týká řadě otázek, které slýchám. První se týká standard, norem. Evropa je ale světovým šampionem v obchodu máme nejvyšší normy, nejsilnější normy v porovnáním eh, s kýmkoliv jiným. A to nejenom ve světě, ale i v Evropě. Naše eh, vzorová ekonomika je zcela unikátní. Takový jsme a tak jsme také vykreslovaní v Evropě. podniky, které eh, podnikají v Evropě, eh, nejdou do ciziny a nezačnou tam eh, obchodovat, podnikat úplně jinak. Tak to není. Podniky v Evropě jsou velice důmyslné a to díky principů a hodnotám, které v Evropě budujeme dekády či celá století. A tak to nás také vnímají v obchodě všude z cizině pro nás vůbec nepřipadá v úvahu tyto normy snižovat. Pro nás nepřipadá vůbec nepřipadá v úvahu dělat něco, co by nebylo cené pro naši společnost. Samozřejmě si uvědomuji, že existují i výjimky. Ano, ty se vyskytují všude i na silnici eh, máme eh, omezení rychlosti a vyskytnou se lidé, kteří eh, je překračují, ale máme pravidla a v těchto pravidlech jsme celosvětovými šampiony. Jsme šampiony v multilateralismu, jsme šampiony v zajišťování ochrany standard, sociální ochrany, respektování standard. A za druhé, co se týče provádění. v implementaci je velmi důležitý element, že když jakmile komisařka Malmstremová podepíše nějakou dohodu, co se děje potom? Pak dojde k ratifikaci, ale jakým způsobem zapojujeme evropské eh, obchodníky a firmy eh, do hodnot, do výhod, do, do příležitostí, které se nabízejí. Tady ještě zbývá udělat mnoho práce. Ku příkladu. Ve zprávě o implementaci chybí kapitola pro malé a střední podniky. Pro, pro nás, pro všechny jsou eh, důležité, ale tato kapitola o nich tam chybí. Ptám se proč. A konečně poslední bod komu to bude sloužit a nebo kdo bude rozhodnout, co je dobré, ve smyslu pěkné, levné a tak dále. V obchodním světě máme jednoho soudce a ten je neúprosný a to je trh, spotřebitelé. Trh je naším soudcem každý den. Soudí, jestli pracujeme podle našich evropských eh, standard. Podle toho se trh rozhodne, jestli o naše produkty bude či nebude zájem. Děkuji. Paní Gamič, děkuji vám. Eh, já rozhodně nejsem vůbec proti obchodu ani proti tomu, aby si trhy byly vzájemně otevřené. Já věřím, že má být obchod propojen s nějakými povinnostmi a sociálními závazky, že je musíme dodržovat. Chci jenom říci, že co se týče provádění těchto dohod, a to platí pro všechny dohody FTA, Udělali jsme velký pokrok, co se týče lepší legislativy a e, balíčku nástrojů, vypracovávání, e, vypracovávání hodnocení dopadu během e, jednání a po vyjednávání. Kde nás čeká ještě mnoho práce, je to, jak zjistit, jak změřit, jestli po implementaci smlouvy se situace zlepšila anebo zhoršila. A to je velice obtížné. A tady bychom mohli využít přístup více subjektů, nevládních organizací, eh, hospodářských subjektů a i vlád. Ti všichni nám mohou eh, po pomoci změřit, jestli eh, dopad smluv je ve prospěch společnosti nebo ne. Tolik ode mě. Děkuji vám. Nebylo naším cílem dnes vyřešit všechny problémy, ale doslechli jsme se mnoho zajímavých myšlenek Děkuji eh, všem panelistům, tolik tedy eh, k prvnímu panelu a já jsem teď přizvu hosty na panel druhý. Okay, so now we are starting our second panel. Teď se tedy podívejme na další panel, který se zabývá vztahem globalizace a obchodu, tedy jak má obchod pomoci utvářet globalizaci. Máme zde také významné odborníky, je to pan Alan Wolf, zástupce ředitele VTO, máme profesora Aina Goldina, profesora globalizace a rozvoje z Oxfordu. Máme tady paní Elzí Kanza, která vede eh, regionální strategii eh, Afriku na eh, Světovém ekonomickém fóru v Ženevě a potom je tady pan Richard Kozu Wright, který ředitele strategie pro globalizaci a rozvoj v UNCTADu. A já teď dám tedy hned slovo panu Wolfovi, a chci říci, že Evropský parlament je největším příznivcem VTO. Děkuji. Eh, je mi dnes velikou ctí, že zde mohu být. Já jsem eh, si velice užil ty eh, prezentace i debatu během prvního panelu. Já bych rád krátce pohovořil o hodnotách VTO a podívám se také do budoucnosti a pohovořím také o utváření globalizace. E, není potřeba se dívat příliš daleko do historie, když se podíváme na hodnoty e, finanční krize. Ta, když se podíváme na, na hodnoty VTO, v roce 2008 e, jsme měli finanční krizi a e, řekneme si, že co se týče peněžní, e, peněžní e, vlastně v peněžní oblasti bylo učiněno mnoho opatření, v oblasti obchodní ne, a to díky VTO. Takže nedošlo ke zvýšení cel nad rámec smluv, žádná, žádné uvalení kvót, žádná diskriminace na základě země původu a žádná diskriminace v porovnání tedy e, s, e, s vnitrostátním režimem pro vlastní producenty, to znamená doložkou nejvyšších výhod. Asi nepřekvapí, že tento systém je odolný vůči šokům, protože byl vybudovan po dvou světových válkách, kdy bylo potřeba e, obnovit ekonomiku po velké krizi takže či, eh, kteří eh, tedy vybudovali GATT, e GATT což eh, byl předchůdce VTO, vlastně chtěli vytvořit systém, který by odolal finančním výkyvům a ekonomickým výkyvům, jaké svět zažil předtím uplynulých letech došlo k, progr- eh, k pokroku. Eh, smlouva eh, v Nairobi před dvěma lety, zákaz dotací vývozu, i o tom mluvila komisařka Malmströmová a dohoda o rozšiřování IKT. Já mám štěst, já ještě chci upozornit, že nechci Eh, mluvit za VTO. Já tam jsem teprve sedm týdnů, takže já eh, se s vámi podělím o své osobní eh, dojmy a přesvědčení. Já mám pod sebou divizi pro přistoupení a to je velice zajímavé, protože tam jsou hlavně země, které velice trpěly, jako Somálsko, Sudán, Západní Timor, Bosná Hercegovina. a to jsou ty poslední dvě, které vstoupily eh, během posledních dvou let, Afganistán, Libérie, Libérie, tam byla nejprve občanská eh, válka, pak tam měli ebolu. Proč měli zájem o členství? Některé země by nejraději opustily VTO, ale tyto země mají veliký zájem o členství a ten proces je přístupově pro ně nesmírně obtížný, protože se domnívají, že domácí reformy, do nichž se pustili, aby se mohli stát členy VTO, pomůže, pomohou jejich rozvoji a umožní jim eh, se zapojit do společenství globálního obchodu. Situace v Ženevě Eh, teď není vůbec jistá. Eh, hlavní hybatel systému spolupráce s EU jako tedy eh, s blízkým partnerem dlouholetým. To, tedy mluvím o Spojených státech, které se rozhodly, že tedy vezmou zpátečku a zdá se, že eh, nebudou chtít již vykonávat eh, tu, ro, tu roli vůdce. Těžko čekat, jaký dopad to na systém může mít, když eh, takový hlavní hybatel se, se rozhodne, že si sedne na střídačku. A takto obrovská změna, ale se, vyžadí, se vyžaduje analýzu, rekalibraci a dobrou rozvahu. A to i na straně Evropské unie. Jsou zde čtyři možnosti, co se týče eh, ekonomické politiky. Za prvé eh, úzký národní eh, nacionalismus, o, tom dnes teď často slýcháme, to znamená ekonomické výhody pro vlastní producenty na rozdíl od na úkor na úkor jiných producentů. Často se to nazývá FTA, ale, čas, ale vlastně to slouží pouze, pouze úzkým domácím zájmům. Ta druhá volba to jsou konstruktivní FTA a to nejsou jenom eh, komerční ustanovení, ale i příležitost pomoci spolu utvářet světový obchodní eh, systém, ku příkladu eh, smlouva TTIP a nebo také transpacifický partnership obsahovaly velice dobré aspekty. Standardy, které měly, měl obsahovat TTIP, by se bývaly nediskriminačně aplikovaly vůči všem zemím, takže to nebylo jenom něco úzce pro EU a USA a americké producenty v Evropě. E, bývali by z toho měli prospěch všichni a doufejme, že dojde k obnově této dohody někdy v budoucnu. E, další e, možností je regionální integrace. EU je tady hlavním příkladem a ku příkladu ještě do jisté míry NAFTA a Transpacifické transtichomorské partnerství a RCEP, regionální tedy e, ekonomická spolupráce, takže máme jednotný trh na jednom konci spektra a pak tady máme řadu různých menších regionálních uskupení. E, čtvrtá, e, čtvrtá cesta je tedy téměř globální a to je dohoda o informační technologii která platí nediskriminačně, ale ještě tedy tam nejsou eh, tedy eh, nejsou signatáři všech, všech 164 eh, členských států VTO a potom dohoda o usnadnění obchodu TFA, potom dohoda GPA, ta také není všeobecně podepsána a respektována ale hlavním problémem naší doby je to, jakým způsobem bude VTO e, tedy pokračovat, postupovat ani bez velkého vůdce. My za posledních 70 let od druhé světové války jsme vlastně nezažili e, podobný e, ústup tedy z, ze scény ze strany Spojených států a je tady řada kandidátů, kteří by mohli se pokusit dělat více. A, a, o tom se během prvního panelu nemluvilo, ale myslím, že i o tom se, se zde e, uvažuje, e, že by to mohl být Peking, e, Tokio. Uh, TPP a, naft, a e, znovu sjednání nafty. Ale žádný účastník se nechystá e, tedy e, k potřebné úrovni přizpůsobení se a ten světový systém nemůžeme mít za samozřejmost. Členské státy EU představují 33,6 rozpočtu eh, VTO a to je zajímavá skutečnost. Je to větší procento rozpočtu než USA, Japonsko a Čína dohromady. A, eh, I, a to i po Brexitu. Evropský, podíl Evropské unie je největší a kapacita vést je také obrovská. Na eh, eh, stránkách EU stojí, že EU eh, e podporuje mnohostraně VTO, ale myslím, že je potřeba ze strany EU být mnohem aktivnější ve VTO, protože hlavní partner Evropské unie, USA, se stáhl do pozadí. Možná ne navždycky, ale rozhodně pro Eh, současnost. EU má řadu mnohostranných a dvoustranných eh, dohod, asi 95. Eh, řada jich vzniká, 19 dalších se sjednává, 27 již, z nich již platí. To je obrovské číslo. Ale VTO potřebuje modernizaci. Co se týče digitální ekonomiky, to pomůže i v ohledu eh, na eh, malé a střední podniky i na otázky genderu. VTO potřebuje modernizaci, co se týče eh, modernizace dohody o informačních technologiích v roce 2018 a je tady řada dalších věcí, kde by VTO mělo postoupit ku předu. Takže vás chci vyzvat a říkám to také našim čínským přátelům a i přátelům z Japonska a dalším je potřeba vše znovu proskoumat a je potřeba se zase mnohem ještě více snažit, aby světový obchodní eh, systém v Ženevě skutečně dále fungoval. Děkuji. Chci se zeptat, myslíte, že, eh, že strategie obchod pro všechny je dobrým nástrojem? Děkuji, pane předsedo. Chci poblahopřát komisařce Malmströmové a všem jejím kolegům. Chtěl bych jim poděkovat eh, za eh, model toho, jak by měla strategie vypadat. Trade for All nás posouvá dále směrem k odpovědnější investiční a obchodní politice a společně s nedávno zveřejněným eh, extrémně krátkým, nicméně hutným dokumentem Komise o zvládání globalizace eh, si myslím, že vytváříme naprosto správný rámec který posouvá Evropskou unii vpřed. Je pravda, že svět se mění, mění se politika, mění se potřeby, ale tyto potřeby je třeba vnímat v širším kontextu. Spojené království a Spojené státy e, upouští od vedoucí role a nahrazuje je Čína a proto role EU je čím dál důležitější a vůdcovství na této úrovni není radno podceňovat. A eh, jak jsem slyšel, tak všichni panelisté a do jisté míry komise se domnívají, že eh, obchod je hnacím motorem nejenom pracovních míst a růstu, ale také kvalitnějšího života občanů po celém světě. A proto musíme se více než kdy jindy snažit, aby tomu tak bylo eh, ohledně toho, že některé země upouštějí od obchodu a volí protekcionistické strategie, na tom je znepokojivé, že tady nejde pouze o obchod. My se učíme vzájemně spolupracovat, učíme se jeden druhému rozumět, vyjednávat a dospět ke společnému kolektivnímu výsledku. A když tohle oslabíme, tak oslabíme i eh, naši schopnost spolupracovat v jiných eh, nesmírně složitých záležitostech, jako jsou například klimatické změny, antibiotická rezistence a další. Takže tady jde o mnohem víc než o obchod. Tady jde o to, jestli můžeme vytvořit systém spolupráce, který by uh, uspokojoval potřeby světa. Já si myslím, že všechny země světa a to i velké regiony, jako je Evropská unie, budou mnohem více než kdy dřív záviset na tom, co dělají ostatní a jak ostatní reagují a na tom, zda mohou sdílet naši vizi budoucnosti. To neplatí pouze pro eh, obchod eh, nebo pro antibiotika, ale čím dál více to platí u genomů, u umělé inteligence a u, eh, u, u strojového učení ty systémy jsou čím dál komplexnější a dynamičtější Například třetina pracovních míst v Evropě pochází z obchodu, to je pravda, nicméně čím dál více budoucnost Evropy závisí na budoucnosti světa, čehož je obchod velice konkrétním projevem. Rostoucí trhy jsou čím dál větší, získávají čím dál větší podíl na globální ekonomice a očekáváme, že zhruba za 25 let budou tvořit 70 globální ekonomiky. Už nyní tvoří velkou část globálního růstu, bez nich by Evropská unie měla mnohem nižší úroveň růstu a světová ekonomika by stále ještě vězela ve finanční krizi. Takže rodící se trhy posilují globální bohatství, mají tu míru 4,5%, Evropská unie kolem 2%, nicméně se to stabilizuje, což je dobrá zpráva pro nás všechny. Samozřejmě, jak bohatneme, tak kvalita toho růstu je čím dál důležitější, což platí jak pro Čínu, tak pro Evropskou unii. Takže čím dál méně cel a čím dál více kvality a obsahu, to jsou kulturní preference, které bychom chtěli mít eh, reflektované v obchodní politice. Je to čím dál eh, významnější, když se posouváme do eh, odhmotněného světa genomiky a dalších nehmotných produktů a služeb. Mezi něž patří softwary s algoritmy, které které budou rozhodovat o tom, kdo má být zabit při nehodě s autonomně řízeným vozidlem eh, a tak dále. Tak takovéto algoritmy, takovéto eh, volby jsou eh, názorným příkladem toho, jak rychle se mění obchod a jak se zrychluje tempo technologického vývoje, které bude utvářet myšlení lidí novým způsobem a bude na nás klást nové požadavky. Nové požadavky na nás bude klást etická reakce jak na otázky, jako je bioinženýrství, genomika a další, eh, například eh, pozměněná embrya nebo eh, pozměnění mentálních schopností lidí a tak dále. A to zdá je, akceptujeme v Evropské unii s tím, že jiní, jiní se mohou rozhodnout jinak, to bude samozřejmě mít vliv na výběr produktů a služeb. Budeme například preferovat Eh, obsah uhlíku jakožto faktor v boji proti klimatickým změnám, to jsou otázky, které si musíme klást. Svět se tedy mění čím dál rychleji a eh, my si musíme čím dál více uvědomovat, eh, co je v našem obchodu obsaženo. Obchod s jinými, s někým, kdo má jiné hodnoty, samozřejmě není nic nového. My zdůrazňujeme obchod pro všechny v souvislosti s migrací, lidskými právy, životním prostředím a tak dále. Ale nové je, že se to děje nejen u fyzických produktů a služeb, ale i u digitální sféry. Svět se mění čím dál rychleji a tím pádem je jaksi čím dál, čím dál rozmanitěji. Globalizace ho nijak nesploštila. A e, pro Evropskou unii, e, jako pro všechny země a regiony, je hlavní výzvou to, jak se postarat o inkluzivní procesy, Místa, která se mění rychleji, což jsou zejména dynamická města, jsou příznivá ke globalizaci. Když se podíváte na politické reakce, například na to, kdo hlasoval pro Trumpa, kdo hlasoval pro Brexit, kdo hlasoval pro extrémní pravici nebo levici po celé Evropě, tak to nejsou dynamická města. Nejsou to místa, která těží z obchodu. Jsou to právě ta, která zůstala pozadu. A to nejen pozadu, ale přímo izolovaná. Izolovaná, protože lidé se nemohou dostat do těch dynamických měst. Poměr příjmů ku ceně bydlení je rekordně nevýhodný a mobilita z venkova a malých měst do dynamických měst eh, je za posledních 40 let nejnižší. To platí v USA, kde mladá generace eh, ze středozápadu má poloviční pravděpodobnost eh, toho, že se dostane někam jinam, než na obdobných místech ve Francii nebo v Belgii. Takže obchod utváří populace a je třeba ho doprovázet politikami, které umožní lidem dostat se tam, tam, kde vznikají nová dynamická pracovní místa. Je velice těžké dostat investice nebo obchod do eh, míst, kde jsou lidé znevýhodnění. Jednodušší je přesunout znevýhodněné lidi směrem k obchodu. Takže ty změny vedou k rozmanitějšímu světu a měli bychom eh, se zabývat tím, jak eh, to lidé zvládnou. Pokud se jimi zabývat nebudeme, tak budou proti globalizaci, revolto, tak budou proti globalizaci revoltovat, což se děje čím dál častěji. Takže nám by neměl ležet na srdci pouze obchod jako takový, ale samozřejmě také to, aby eh, existovala mnohem větší koherentnost mezi obchodem a jinými aspekty. No, ten problém je čím dál složitější, eh, je potřeba čím dál eh, obtížnějších dovedností a proto je potřeba rozšířit náš rejstřík nástrojů, abychom mohli tyto výzvy zvládnout. Proto je nutné, abychom eh, rozšířili chápání eh, výhod i rizik integrace. Těch rizik je opravdu hodně, nicméně se dají zvládnout a měle, měly by být zvládnuty, aby se výhody obchodu dostaly k více lidem a to rychleji a šířeji. Děkuji vám. Doufejme, doufejme, že se nám to povede. Afrika byla dlouho takovou zapomenutou částí světa a v uplynulých letech se dostala do centra zájmu tady v parlamentu. Tento týden je Africký týden v Evropském parlamentu. kde se skutečně definuje vztah eh, s Afrikou. Jak eh, vy, paní Kanza, hodnotíte strategii obchod pro všechny? Děkuji. Já jsem ráda, že zde mohu být. Byla jsem zde i minulý rok na veřejném slyšení, kde se mohu podělit eh, o tu naši účast a podporu rozvojové spolupráci, což je jeden z aspektů strategie Obchod pro všechny. Nejdříve vám řeknu, proč věříme v tuto spolupráci, o co jde také našim zainteresovaným partnerům, jaký zájem máme na tom vícestranném dialogu. Minulý týden jsme se setkli, setkali na úrovni expertů z různých oblastí, diskutovali jsme o tom. Obchodní diskuze se zaměřovaly především na to, jak ten příspěvek obchodu k rozvoji udělat inkluzivnější a jak dosáhnout toho, aby všechny komunity mohly konstruktivně přispívat k rozvoji a také mít z toho prospěch. My jsme zjistili, že tento vícestranný dialog může utvářet domácí politiku, aby tam byla také lepší podpora hospodářské aktivity a také umožnil se inkluzivní růst. Národní obchodní politika je důležitá v tom, že poskytuje prostor pro místní řešení. Týká se to takových věcí, které staví na základních principech, což je nediskriminace, konzistentnost, tato spolupráce a vícestranný dialog je důležitý. My máme řadu příkladů z praxe. Například v posledních 18 měsících jsme eh, vedli dialog o udržitelných investicích. Dívali jsme se na to, jak zahraniční investice mohou lépe sloužit eh, místním komunitám. Naším cílem je zvolat eh, nebo dát dohromady různé aktéry, aby mohly pomáhat místním podnikům. Máme inkluzivní platformu globálního hodnotového řetězce, která má propagovat obchodní modely, které mají zajistit eh, spravedlivé rozdělení výsledků, spravedlivé výsledky. Nejhorší narušování obchodu pravděpodobně přijde ze čtvrté průmyslové revoluce, o které jsme se z ní také zmínili a tím pádem aktivně zkoumáme různé možnosti digitální ekonomiky od Eh, elektronického obchodování přes digitální služby a tak dále. My se tím tedy na fóru zabýváme, zaměřujeme se na čtyři hlavní oblasti, jak vidíte tady na slajdu. Jednak jsou zde udržitelné investice, tady se díváme na katalyzování investic, za druhé tady máme digitální obchod, tady se zaměřujeme na definování nejlepších postupů pro přeshraniční toky dat a artikulované principy politiky. Dále máme usnadnění obchodu, tady se díváme na eh, místní závazky a kapacity a čtyři čtvrtý pilíř, eh, to jsou politiky a postupy spojené s globálním hodnotovým řetězcem. To je klíčová oblast, tady se snažíme udělat něco konkrétního se svými partnery. A pátá oblast se týká toho globální eh, rady pro bezpečnost, o mezinárodním obchodu a investicích. Tady se snažíme hovořit o tom, jak se připravit eh, na investiční spolupráci a reformu a zkoumat scénáře pro alternativní investice v budoucnosti. Jak jsem říkala, jsme přesvědčeni, že ten eh, vícestranný dialog může přinést konkrétní výsledky. Máme strategii E15, posílení strategie v 21. století. Tam bylo asi 400 expertů, 150 různých dokumentů na takové téma, taková témata, jako je regulační souvislost, eh, konzistentnost, financování obchodu, eh, služby a tak dále. Další věc je globální aliance pro usnadňování obchodu. Ta pracuje na globální úrovni v Kolumbii, například vytváří uh, manažerský nebo tedy řídící systém inspekce založený na rizicích. V Maroku například se optimalizuje řízení hranice při používání analytických dat v přístavech a tak podobně. Spolupanelisté jsou do toho také zapojeni různými způsoby. Na tomto slajdu si můžete udělat představu, že jsou do toho zapojeni akademici, vlády, ministři z různých kontinentů na světě. Máme také společnosti a naši eh, přímí přispěvatele. To jsou také USAID, Federální ministerstvo pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v Německu, nizozemská vláda, australská vláda. Teď se, abych byla konkrétnější, dohloubky podívám na to, co si myslíme ve třech oblastech. Nejdříve tedy digitální obchod, rychlá technologická změna digitalizace, ta takzvaná čtvrtá industriální revoluce stimuluje nové možnosti, jak dosáhnout růstu. Více jednotlivců má přímý prospěch z globalizace. Elektronické a mobilní platby eh, změnily obchod a nabízejí nové cesty pro finanční inkluzi. Datové toky vedou inovativní obchodní modely a podporují také celosvětové HDP. Nicméně Africké podniky zatím mají pouze dvouprocentní podíl na eh, celku. Některé 4 miliardy lidí nemají přístup k internetu a e-commerce taky ještě není pro všechny realitou. Druhá klíčová oblast je platforma pro globální hodnotový řetězec. Ten je zcela zásadní. Polovina dovozu Zboží se skládá z různých zprostředkovatelů. Mnohé rozvíjící země se do toho mohou zapojit eh, s cílem podpořit produktivitu a hospodářský růst. Některé země v Latinské Americe a v Africe jsou z těchto mezinárodních produkčních sítí vynechány. V eh, v pokročilých ekonomikách z toho měli vysoce kvalifikovaní pracovníci velký prospěch, eh, obavy o sociální stránku se však projevily především v těch rozvějících se zemích. Pokud jde o globální obchodní spolupráci, tak roste nespokojenost s globalizací, výhled je tím pádem složitější, má to velký dopad na hospodářský růst, mír a stabilitu. Jsou zde diskriminační celní překážky, původně byla pravidla, která dodržovali všichni, teď to začíná být ovládáno mocnými, silnými zeměmi. Je třeba jednat a jsou zde tři možné scénáře 2017 až 2020. První scénář je dobrý, většina té agendy je domácí, klíčovým pilířem by byly investice do školství, vzdělávání, pracovního trhu, aby se občané mohli přizpůsobit měnícím se trhům práce. Druhý ten scénář je ten špatný, tento scénář by byl negativní protože by byl poznamenán negativní retorikou a jednostranným přístupem k obchodu. Na domácí úrovni by zde byla různá daňová opatření, politika, hospodářské soutěže, antidumpingové záležitosti. Přeskakuji to, ale budete mít ty slajdy k dispozici. Třetí scénář je ten ošklivý. To by se vyznačovalo obchodními válkami mezi hlavními ekonomikami, docházelo by k manipulaci měny a offshoreování pracovních míst. Některé země by se dokonce mohly rozhodnout opustit VTO. Členové rady volají po eh, rozumném přístupu, zodpovědném přístupu k obchodním politikám. Trade for all v africkém kontextu. Ten kontinent je pořád ještě velmi chudý, poskytuje pouze základní suroviny, základně přispívá ke světové ekonomice. Na fóru jsme se zamysleli nad inkluzivním růstem, nad tím, jak zajistit, aby ty africké zdroje byly využívány způsobem, který by bojoval proti nerovnosti a chudobě Afričanů. Je možnost tedy rozšířit eh, obchod všude po Africe. Evropská unie by mohla podpořit probíhající jednání i v rámci Komise Africké unie. V rámci existujících obchodních dohod ovšem potřebujeme vyvinout eh, úsilí, abychom do toho zapojili také občany Máme takovou iniciativu hashtag Open Africa, to znamená cestovat autobusem po Africe, je to taková konzultativní eh, cesta, kdy se můžete setkávat eh, s různými lidmi a zjistíte, že jsou tam různé názory, různé možnosti, různé schopnosti, různý přístup eh, k práci. Došlo také k poklesu cen kaká, to mělo velký dopad na Ghanu a pobřeží slonoviny. A potom se také odhalilo, že byla využívána dětská pracovní síla při těžbě kobaltu v Demokratické republice Kongo. Děkuji. Lot of challenge, huh? No? Mnoho výzev. A v neposlední řadě pan Richard eh, Kurce White z UNCTADu z hlediska rozvojových zemí, které blížejí k Evropě. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také tomuto výboru za pozvání. Eh, otázka byla, eh, jestli obchod může utvářet globalizaci to může být eh, v angličtině poměrně eh, zvláštně nejisté. Jest, nevíme, jestli jde o obchodování eh, nebo obchod sloveso či podstatné jméno, to je v angličtině často. Mně tato otázka připomíná často, jak se ekonomové tají, jestli je obchod služkou a nebo hybatelem eh, růstu a nikdy se nedokázali dohodnout na odpovědi na tuto eh, otázku. Ale co se týče globalizace, eh, alespoň z hlediska UNCTADu, toto je trochu zavádějící, protože svět na sebe vzájemně závisí a obchodní politika vždy závisí na širší sadě ekonomických sil, místních eh, eh, situacích, historickém dědictví a historických limitech. Asi ale platí, že alespoň od, eh, do počátku 70. let minulého století se rozvojové země snažily integrovat do rozvojových ekonomik, do rozvinutých ekonomiky pomocí obchodu a, také e, investic. A bylo to klíčem e, k úspěchu od Japonska přes Jižní Koreu a nedávno ještě po Čínu, ale ve všech těch případech to vyžadovalo e, aktivní podporu politiky, ne pouze obchodní opatření. Ale dnešní svět je jiný ten je hyperglobální a neregulované finanční trhy a velké kapitálové toky jsou hlavními silami, které propojují vnitřní a vnější integraci. A to eh, ve všech zemích, rozvinutých i rozvojových. Financializace ale ku podivu eh, nepodporuje produktivní investice, spíše eh, tedy dává Eh, vznik eh, zvyšující se eh, nerovnosti, oslabené agregované poptávce a růst stále ještě závisí na zvyšujících se úrovních dluhu. A tak tady máme vlastně nejrůznější vlny pří, příležitostí, ale i zranitelností. To platí pro rozvojové země. Jak tedy globalizaci dostat pod kontrolu? pomocí odstranění obchodních bariér, eh, pomocí usnadnění různých obchodních kanálů. A, eh, Paul Krugman eh, někdy tomuto vývoji eh, říká, že je, to, že je to vlastně nebezpečný podvod. Co je tady špatně na volném obchodu? Eh, již Adam Smith tvrdil, že volný obchod je utopický ideál a že je potřeba se k němu stavět postupně a velice obezřetně a ne jako k modelu pro politiku my v něm spatřujeme čtyři zásadní problémy. Je simplicistní, eh, je přehnaný, nepoctivý a eh, špatně chápán. A já se vyjádřím ke každému tomuto problému. Je simplicistní z toho důvodu, že když vlastně Eh, máte pocit, že eh, komparativní výhody mohou, eh, mohou fungovat pro všechny a volný obchod se takto staví, tak argumenty pro volný obchod vlastně se rychle vytratí. Keynes to říkal již v 30. letech, to odmítal také Josef Stiglitz který odmítl předpoklad dokonalých informací a Paul Krugman zase odmítl Eh, snížené, eh, sníženou návratnost a, eh, a rovnici o jednoduché výrobě uplynulých letech, uplynulého století. Takže v takovém světě, kde ty staré ekonomické poučky již nefungují, dochází ke zvratům a velice bouřlivému vývoji a mnozí ekonomové toto velice jasně pochopili. A dále je to přehnané a budu citovat Krugmana, eh, protože to závisí na eh, chybných eh, tvrzeních nevyhnutelnosti, liberalizace náklady, nákladech na ochranu a tak dále. A myslím, že vzhledem k tomu, že Krugman vyhrál Nobelovku za, nebo získal Nobelovku za ekonomiku, tak asi ví, o čem mluví. Takže e, nejenom, že je toto hledisko e, e, příliš simplicistní a přehnané, tak Danny Rodrigues, jak už jsem o tom hovořil, zase tvrdí, že to také vede k nedostatku důvěryhodnosti výhledu na budoucnost obchodu u veřejnosti. Eh, ekonomové často, ekonomové často, často eh, nazírají na, na tuto situaci jako na velice, velice eh, matoucí a vede to k chybným závěrům. trhy nejsou dokonalé, nejsou eh, spravedlivé a záleží na velikosti u zemí i u podniků a zvláště v mezinárodním obchodě, kde dominují velké podniky. jedno procento největších firm jakékoliv zemi eh, vlastně odpovídají za převážnou většinu mezinárodního obchodu. Takže otázka, kterou si máme položit, je to, jak velké eh, podniky utvářejí globalizaci a zvláště jak tyto velké korporace, které fungují podle pravidel finanční globalizace a za velice málo regulovaných eh, světových trzích, jak tedy ty fungují. Někdo by mohl říct si inovativně, jako třeba high-tech eh, společnosti, jiní řeknou logisticky, ku příkladu vedoucí firmy v globálních hodnotových řetězcích, zase někdo jiný řekne, že fungují jako dravci, jako financializované firmy v, na nekalých trzích a asi platí všechny ty tři charakteristiky eh, pro, na tyto velké korporace, ale to predátorské chování velkých korporací to často bývá opomíjeno v debatách o tom, co utváří globální ekonomický kontext. Existují tři aspekty těch predátorských firm, kterým, se, kterým ekonomové věnují mnoho pozornosti. První aspekt, s nímž se setkáme, je to, že to jsou takové firmy s krátkodobým výhledem. Eh, zisk eh, je rychlý, ale produktivní investice klesají, protože podniky využívají své zisky k výplatě dividend, eh, eh, nákupu akcí a k ukládání zisků do daňových rájů. A to škodí jak rozvinutým i rozvojovým zemím. Eh, tyto predátorské firmy také zkreslují trh, a to také po celém světě. Nejsou to jen banky, které jsou příliš velké, ale i některé korporace. A, zvyšující, a, a zisky se zvyšují e, v mnoha odvětvích po celém světě. Super zisky jsou tedy e, jsou, e, jsou zaznamenávány a víme to z ekonomické literatuře v akademickém světě. A konečně mimo eh, to, toho jsou tyto, tyto společnosti využívají řadu různých aktivit eh, vlastně využívají toto prostředí k získávání, k získávání dalších zisků různými způsoby, třeba i dokonce partnerství veřejného soukromého sektoru tím, že eh, k dosažení dalšího bohatství rozhodně ne k produktivnímu provozu. Eh, za doby, kdy mnohé země čelí eh, velice napjaté situaci ekonomické i politické, musím říci, že jsme se eh, doslechli zajímavého komentáře z Univerzity v Chicagu, eh, kde hovoří o vlastně bludném kruhu, co se týče propojení mezi velkými korporacemi a politikou protože ta situace teď eh, vypadá spíše jako ve Florencii 16. století, než eh, v moderním demokratickém světě 21. století a strané eh, dohody o volném obchodu tomu příliš nenapomáhají. Děkuji. Takže to bylo jasné sdělení, se myslí. Tady the, the Capital from Karl Marx was uh, published 150. Kapitál Karla Marxe byl vydán před 150 lety, pokud se nepletu, abych přidal ještě další ekonomický pohled. Já teď dám slovo svým kolegům. Nejprve na jednu minutu má slovo Joachim Schuster. Děkuji moc krát. Podle mě ta otázka není dostatečně eh, položena. Pokud jde o eh, světovou ekonomiku a eh, globalizaci a o to, jestli ji obchod tvoří, tak samozřejmě, že ji tvoří. Otázka zní jenom jak. A já si myslím, že není dostačující odkazovat na nedostatečná opatření na trhu, to už se ví dlouho. Pokud je například o cíle udržitelného rozvoje OSN, tak eh, pokud přispívají něco pozitivního, tak musí těmto cílům sloužit. Eh, já si myslím, že strategie Trade for All eh, obsahuje potenciál, který je realizovatelný, protože svazuje dvě věci. Za prvé je to otázka orientace volného obchodu a její multilaterální charakter a také případná regionalizace, případně pokus o navázanost na hodnoty, e, jako je životní prostředí nebo práce. Nicméně pokud to domyslíme dále, tak e, nemůžeme udělat tu stejnou chybu jako v mnoha jiných oblastech, a e, vyjednávat pouze o věcech volného obchodu, ale musíme do toho zapojit i jiné politiky, jak to částečně dělají naši partneři. Čína svou obchodní politiku svazuje se svými strategickými zájmy a podle nich orientuje investice. Čína je v tom, úspěš, je v tom úspěšná a my musíme se pokusit o něco podobného a doprovázet obchod rozumnými politikami a směrovat i správným směrem. A v příštích měsících a letech na tom musíme dále pracovat. Už máme výchozí body. Partnerství s Afrikou například nám nabízí potenciál, nicméně je třeba na příslušné úrovni to doprovázet ostatními politikami. Například poměrně špatně to děláme s východními partnery z tržně ekonomického hlediska. Děkuji, Inma. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem, kteří vystoupili. Velmi stručně tady mám několik otázek pro pana Wolfa. Pokud jde o globalizaci, je důležité začlenit do obchodní politiky genderovou perspektivu. Jaký bude dopad, jaký bude přístup, aby k tomu skutečně došlo? Pan Kosul Rajte, já jsem ekonomka ale rozhodně se nebudu pokoušet eh, o žádnou Nobelovu cenu za ekonomii. A paní eh, Kansa zná realitu méně rozvinutých zemí, ale pokud jsem tomu dobře rozuměla, tak eh, žádá globalizaci, která by pomohla Africe. Tak bych chtěla, abyste mi k tomu něco řekla. A další věc, samozřejmě, že globalizace má velký význam v obchodní politice, proto jsme tady. Ale určitě má velký význam také z hlediska distribuce, z hlediska národních politik. A tady je jedna klíčová otázka z mého pohledu. V méně rozvinutých zemích, kvůli těm nedostatkům, které tady jsou, dochází k tomu, že snižují ceny, snižují tedy daně, aby přitáhly nadnárodní společnosti. A žádná země to sama o sobě vyřešit nemůže, protože právě tyto země potřebují více daňových příjmů, aby mohly financovat veřejné zdravotnictví a školství. Co se bude dělat na mezinárodní úrovni, na mezinárodních fórech, aby se pomohlo těm nejpotřebnějším zemím? Maria Arena? Děkuji. Já jsem měla otázku poměrně přímou v kontextu, který zde byl vysvětlen eh, ohledně hyperglobalizace, která vede k hyperfinancování a hyperkoncentraci a to vede k nerovnostem nejen mezi severem a jihem, ale mezi severem a severem, ale také k pokřivování konkurence, protože ta hyperkoncentrace vede k tomu, že jsou zde velká narušení eh, konkurence. Ti, kteří hájí boj proti nerovnostem, a ekonomiku s mnohem jasnými pravidly. Když se podíváme na tento text, co by měly obsahovat eh, alespoň jako minimální požadavky obchodní dohody, aby se vyřešila tato situace, aby se ji předcházelo a jaké by měly být podmínky pro uzavření obchodní dohody. Když si čteme eh, obchod eh, a rozvoj, tak vidíme, že tam není pouze obchod a rozvoj. Jsou tam určité předběžné podmínky, které musí být splněny. O které podmínky se jedná? Pan Dartmouth. Děkuji. Já eh, mám několik otázek, které zatím nebyly zodpovězeny, pane Kozole Reiter. Je eh, volný obchod bezvýhradně dobrá věc? Já jsem si to myslíval, teď o tom mám trochu pochybnosti. Eh, je to tak, že volný obchod je dobrý a ještě více volného obchodu je ještě lepší. Eh, je to v podstatě eh, výr, výr, výroba pracovních míst. Je to nutně něco dobrého. Není to nahrazení dobře placenými výrobními pracovními místy. Nahrazení dobře placených míst ve výrobě špatně placenými místy ve službě. Pak tu byly zmíněny pouze obecně služby jako takové. Do jaké míry je VTO efektivní při pokrývání služeb? Pan Wolf je úctyhodný muž, já jsem si našel jeho životopis a ten řekl, že kdyby byl TTIP prošel, tak by teď existovala světová regulační struktura. A pohled mnohých z nás, nejenom eh, na pravici, jako jsem já, ale i na levici, je, že pak by malé a střední podniky i ve, eh, měly, měly velkou eh, potíž, zatímco velké společnosti by mohly snadno lobovat. Takže pane Kozule Rajte, mohl byste k tomu něco říct? A konečně Vy eh, jste tu hostem a vy jste eh, samozřejmě velice výmluvní lidé, ale mohu vám prosím připomenout, že Evropská unie je protekcionistický konstrukt, nic jiného to není. Myslím si, že kdo je pro volný obchod, neměl by být eh, pro Evropskou unii. Tak je. by Tak ještě možná já jednu otázku. Vy jste se hodně zmiňovalo o postojích Spojených států a e, nadnárodních společností. Měli bychom se také soustředit na antitrustovou regulaci, jako Rockefeller někdy v předminulém století. Já se omlouvám, mě jede v 6 hodin vlak, ale chtěl bych zareagovat na tu poslední otázku. Tak eh, antitrust to je rozhodně zpátky na stole ve Spojených státech a pokud eh, byste sledoval tu logiku, tak patrně by to vedlo k nějakému globálnímu úřadu pro hospodářskou soutěž, což hned tak nevznikne. Ale pokud byste se řídili touto logikou, tak by to byl eh, rozumný závěr. Pokud jde o některé ty politické důsledky toho, co jsem říkal, já jsem velký fanoušek eh, ekonoma z Berkeley Breda DeLonga, který tomu říká pragmatický experimentalismus. To je podle něj základ e, tvorby politiky. Říká tomu Hamiltonovský základ e, Spojených států. Já si myslím spíš, že je to východoazijský přístup po druhé světové válce, ale každopádně je potřeba dostatečný politický prostor. Veškeré dohody musí mít politický prostor v sobě na to, aby jednotlivé země si mohly tu dohodu uspůsobit svým konkrétním potřebám, což e, bohužel není případ mnoha politických dohod, které jsou příliš striktní a osekávají možnosti, které by rozvojové země mohly mít a o kterých víme, že v minulosti fungovaly. Za druhé, není možné eh, provozovat obchodní politiku ve světě nesna, nestabilních eh, finančních toků a ve světě nestability. To byla Keynesova pozice po druhé světové válce a on měl v podstatě měl pravdu. Právě tak nemůžete dělat dobrou obchodní politiku ve světě úsporných opatření. Kombinace úsporných opatření a liberalizace obchodu v podstatě zaručeně povede ke dvěma věcem. Nestabilitě a nerovnosti. což se přesně eh, stalo eh, bez pochyby v posledních pěti, šesti letech. Eh, v úsporných opatřeních nelze provozovat dobrou obchodní politiku. Potřebujete určitou makroekonomiku, která doplňuje otevřenost a inkluzivnost. A za třetí potřebujete průmyslovou politiku. Afrika obchoduje víc než který jiný kontinent na planetě za posledních 300 let, jenomže zkrátka neobchoduje se správnými věcmi. A to proto, že zůstali vývozci komodit celou dobu. Afrika si musí vybudovat průmyslovou základnu, jinak nebude těžit z otevřeného obchodního systému, pokud nebude mít diverzifikovanou průmyslovou základnu, která podle mého názoru nevznikne pouze tím, když otevřete trhy eh, mezinárodní spolupráci a volnému obchodu. To je potřeba udělat systematickým rozvojem eh, příslušných kapacit, eh, tak, aby eh, firmy mohly v tomto prostředí prosperovat. Pan Wolf musí bohužel taky odejít, tak mu dáme na pár minut slovo. A pak ještě jeden kolega z poslanců si žádá slovo. Vyjednavači v oblasti obchodu se nezabývají teorií, ale praxí. A e, jednou z otázek, která je na e, agendě ministerské konference v Buenos Aires za tři týdny, je otázka regulace dotací na rybolov. To není otázka, která nějak dělí sever a jih, nicméně jihu hodně škodí. Rozvojové země jsou tím značně postiženy právě tak jako životní prostředí. Takže já nevím, co by tomu řekl eh, Krugman, jestli se tím zabýval, nebo jestli se Keynes zajímal o ryby, ale nám na nich záleží. A obrovské dotace eh, vedou k tomu, že obrovské tovární lodě eh, nabírají ryby ve velkém a drancují oceány. A náměstek generálního ředitele eh, VTO se mnou nesouhlasí eh, v ničem kromě jedné věci a to je, je produkce bavlny, zejména v chudých zemích západní Afriky, Čad, Benin, Mali a Burkina Faso. A všichni dávají technickou pomoc a rozvojovou pomoc eh, pěstitelům bavlny v těchto mimořádně chudých zemích ať už jsou to země, které vyrábějí bavlnu anebo ji konzumují, tak se účastní tohoto úsilí. Právě tak neexistuje žádný předěl mezi severem a jihem eh, ohledně digitální revoluce a toho, co je potřeba s ní udělat. Pakistán, Kostarika a Nigérie pevně věří eh, v otevřenost digitálního světa a za dva roky Eh, eh, před dvěma lety mi eh, vyslanec Pákistánu řekl, že Pákistán se z nulové účasti na webu dostal na 47 milionů, což je polovina dospělé populace. Tolik lidí má teď v Pákistánu přístup na internet. Co to znamená? Znamená to to, že ať už je někdo ve středu Spojených států nebo v rozvojových zemích, tak má příležitost se účastnit mezinárodního obchodu. A ne všechny velké firmy jsou zlé. eBay a další, to jsou eh, platformy, na kterých každý, včetně lidí z rozvojových zemí, může uvádět na trh globálně své zboží. Takže eh, rozšiřuje se internetový obchod a tady jsou obrovské rozdíly podle pohlaví, protože mnoho mikropodniků eh, vedou ženy že příležitosti jsou obrovské, bude trvat dlouho, než dospějeme ke svým cílům. VTO měla skončit v 90. letech, každopádně eh, potrvá ještě dlouho, než se dostaneme tam, kde chceme být. Nejde tady pouze o volný obchod, jde tady o řešení skutečných problémů, eh, řešení příležitostí k přístupu na trh. Já tedy si vážím příležitosti účastnit se této debaty, omlouvám se, že musím odejít a velice rád jsem si vyslechl ostatní řečníky i příspěvky poslanců. Děkuji, pane Wolfe, určitě zůstaneme v kontaktu a budeme ještě několikrát o tomto tématu diskutovat. Paní Genza, děkuji. Ještě několik připomínek. Já se soustředím na tu otázku, co je třeba dělat, abychom pomohli Africe obchodně expandovat. Dvě klíčové statistiky souvisí s tím, co zmínili ostatní panelisté. V podstatě se musíme povznést nad pouhou dohodu o volném obchodu, aby Afrika mohla více obchodovat. Taková je realita. Eh, když se podíváme například eh, na základ pro industrializaci, tak podle Africké rozvojové banky, eh, tak podíl Afriky na globálním exportu výroby je méně než 1%. Oproti tomu východní Asie má 16%, takže to je ukazatel, který musíme zvednout z toho 1%. Potom doprava, neboli infrastruktura. Podle ekonomické komise OSN pro Afriku u 12 vnitrozemských zemí subsaharské Afriky eh, je, doprava tvoří 27 eh, nákladů eh, na export. Takže tady je potřeba zejména spojit tyto země s mořským pobřežím. Potom konkrétně pokud jde o malé a střední podniky a o to, jak rozvíjet jejich schopnost účastnit se regionálních hodnotových řetězců a globálních hodnotových řetězců, tak eh, tady je často ta kapacita velice slabá, eh, nesplňují globální standardy, eh, je to v podstatě začarovaný kruh Obyvatelstvo, které pracuje v eh, malých a středních podnicích, eh, to jsou hlavně neformální sektory, kde dominují mladí lidé a ženy. A tady je potřeba investovat na přemostění, do přemostění té propasti tak abych byla taky trochu pozitivnější, tak eh, zejména eh, mladí Afričané se mnohem eh, aktivněji účastní digitální ekonomiky, tam se propojují a jak Evropa rozvíjí svůj digitální rámec, tak v tom není protekcionistická a usnadňuje digitální obchod mezi Afričany a Evropany. A potom v neposlední řadě je tu otázka finančních toků. Hovoříme o tom, odkud e, pocházejí investice. A e, existuje zpráva, která e, důkladně proskoumala stav ilegálních finančních toků v Africe. Soustředila se na otázky, jako je cena transferu a daňové úniky. A tady je potřeba odstranit nedostatky a spolupracovat, tak tomu jsou potřeba e, zdroje, které by měly vzejít ze samotného kontinentu a měly by být doplňkem našich e, dohod o volném obchodu. Já jsem konec konců zastánce globalizace a myslím si, že na tom záleží a že je to zcela jednoznačně dobrá věc. Tak to bylo jasné prohlášení, děkuji. A na závěr e, dám slovo paní Saifi. Děkuji, pane předsedo. Já bych ze všeho nejdříve chtěla poděkovat všem panelistům. Byla to velmi bohatá výměna, svědčí o tom, jaké složité výzvy musí naše obchodní politika řešit. Jak jsme připomněli dnes odpoledne, mezinárodní obchod a jeho interakce se velmi změnily už eh, před dvěma lety. Teď čelíme novým výzvám a potřebujeme střednědobou revizi své strategie, abychom naše kroky plně přizpůsobili a abychom reagovali na různé cíle. Tyto nové výzvy jsou zakotveny v mezinárodním kontextu, který se neustále vyvíjí a který v současné době prochází transformaci. Sehrály také důležitou roli a členské, nebo tedy spojené státy od druhé světové války, ale Trumpovi spojené státy teď odmítají multilateralismus i vícestranná obchodní pravidla. Pan Wolf o tom před chvíli hovořil velmi zajímavým způsobem. Zároveň azijský kontinent zrychluje rozvoj své konkurenceschopnosti a i on chce utvářet mezinárodní pravidla. Dnes, i když Evropská unie je první obchodní velmocí na světě, tak odhady ukazují, že do roku 2050 bude Evropská unie představovat pouze 15 celosvětového HDP, zatímco v roce 2013 to bylo 23,7 My musíme anticipovat tato čísla a zůstat jednotní, aby Evropa byla dále silná a byla lídrem na světové scéně. Diskuze, kterou jsme dnes vedli s různými panelisty, připomněly na jedné straně to, co je třeba zlepšit při uplatňování dohod, aby byly prospěšné pro všechny a přispěly ke spravedlivému a rovnému obchodu. Na druhé straně v předvečer 11. ministerské konference VTO více než kdekoliv jindy potřebuje naše podporu a musíme dále pokračovat v práci, abychom posilovali a rozvíjeli vícestranná pravidla. Tento druhý den mezinárodní obchodní politiky, kterou organizoval výbor INTA, byl velmi užitečný. A pokud jde o uplatňování mezinárodní politiky EU, tak já se z tohoto odnáším celou řadu zajímavých vstupů. Ještě jednou děkuji panelistům za jejich cenné příspěvky. Děkuji. Děkuji. A také za sebe děkuji všem, který, kdo se zapojil do této debaty. Toto asi není konec debaty, možná pouze poločas, takže děkuji všem a zůstaneme v kontaktu. Okay. Thanks a lot. Okay, so, uh, dear colleagues, now we will... Vážení kolegové, teď um, přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, to je bod 8 existuje další makroekonomická, makrofinanční pomoc pro Gruzi. Spousta lidí odchází teď. Nechápu proč. So, uh, point eight. Bod 8. Mám dvě zprávy, jednu špatnou, jednu dobrou. Špatná zpráva je, že Hanu Takula odchází z tohoto výboru a dobrá zpráva je samozřejmě, že bude členem účetního dvora, takže blahopřeji ke zvolení a možná bude zodpovědný za tento bod, k němuž je dnes zpravodem v parlamentu. Takže, Hanu, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji za vaše gratulace. Ale ještě do 1. března se mnou budete muset trpět, eh, takže máme ještě tři měsíce. A já doufám, eh, že to bude dobře strávený čas Já také doufám, že budu moci udělat něco, co souvisí s tímto bodem v účetním, účetního dvora, ale to závisí na jiném předsedovi, který je tedy předsedou účetního dvora, takže uvidíme. Uvidíme. V každém případě je to dobré. Ale teď eh, k jádru věci. Toto je po třetí, kdy komise navrhuje makrofinanční pomoc Gruzii po vojenském kontakt, konfliktu s Ruskem v roce 2008. Komise tady navrhuje 45 milionů eur, z toho 10 milionů by bylo rozděleno v grantech a zbytek a to by byly půjčky. Gruzie je země východního partnerství má geopoliticky důležité umístění. V uplynulých letech eh, vedlo, tedy došlo eh, k prudkému poklesu její měny a to vedlo k velké zadluženosti. Ekonomika se zpomalila, snížil se také vývoz. Růst HDP byl dosažen především díky investicím. Bez ohledu na řadu problémů, jimž Gruzie čelí, tak eh, systém, je, systém řízení je pořád ještě v pořádku. Pokud o finanční řízení, je to také potvrzeno centrální bankou. Nedávno Gruzie uzavřela DCFTA, což je také stabilizační mechanismus pro ekonomiku navrhované financování je přiměřené, částečně by pokrylo tu potřebu financování a také by napomohlo ke stabilizaci groznické ekonomiky. A doufám, že tento výbor podpoří tuto navrhovanou makrofinanční pomoc. Také chci říci, že úzce spolupracujeme s výborem AFED. Já vítám spolupráci s kolegy z AFETu, především s panem Mamikincem. My jsme společně Gruzi také navštívili, takže máme i terénní zkušenost ohledně toho, co se tam děje. Věci se tam ubírají správným směrem a všichni víme, že Gruzie je velmi proevropská společnost. Děkuji. Uh, Děkuji. A já teď dám slovo zpravodaji za AFET, panu Mamikisovi. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo jsem stálým zpravodajem pro Gruzínsko za výbor AFET. Jsem velice rád, že vy i náš předseda pan McAllister se minulý týden dohodli na to úzké spolupráci našich dvou výborů eh, na toto důležité téma. Pro mě je to také veliká radost spolupracovat s Hanou Takulou. Již proběhla produktivní schůzka s Evropskou komisí, abychom si vysvětlili některé otázky, které jsme již měli zvláště vzhledem k tomu, že výbor eh, AFET se často ptá komise, ku příkladu vžádá další informace na memorandum o porozumění, kde EU vypočítává kroky, které musí přijímající země Eh, učinit, aby získala finanční pomoc a dále hodnocení eh, vnější služby o eh, politických podmínkách. Hovoří se tady o ústavní reformě v Gruzii a třetím bodem je důležitost poučení z minulých podobných operací. Vážení kolegové, vím, že eh, časový harmonogram je našponovaný a výbor AFET eh, se bude rychle snažit poskytnout eh, stanovisko pro váš výbor a úzce budu spolupracovat s Hanu, abychom tento proces v Evropském parlamentu urychlili. Děkuji vám ještě jednou. Děkuji a nyní stínový zpravodajovaný, nejprve pan Winkler. Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád připojil k vám a blahopřál kolegovi Hanu Takulovi. Jsem si jist, že on bude jedním z mnoha poslanců Evropského parlamentu, kteří budou propagovat hodnoty naší instituce v jiné evropské instituci, kde bude v budoucnu pracovat. Takže blahopřeji a také eh, chci pozdravit eh, váženého kolegu eh, z AFETu, to hlavní již bylo řečeno, i podle nás je velmi důležité, abychom zcela jasně stanovili v memorandu o porozumění, jak budou vypadat podmínky tohoto programu MFA. Je do, rovněž sledujeme situaci v Gruzii a Vidíme, že obecně vývoj tam je dobrý, ale mnoho je možné ještě zlepšit. Od eh, tedy eh, právního státu, ústavní reformy, ale i v oblasti ekonomiky. A to je právě cílem makrofinanční pomoci MFA. Ta se tedy věnuje obecně ekonomické situaci a v tomto kontextu vlastně doplňujeme naši eh, spolupráci s Gruzí z minulosti a je to také v souladu eh, s ustanoveními eh, dohody o přidružení, kterou má EU podepsanou s Gruzí. Vážení kolegové, povšimli jsme si, že v nové zprávě, kterou vydala Evropská komise o provádění našich smluv FTA, máme i hodnocení a ideálem by bylo, aby prováděním tohoto programu makrofinanční pomoci bychom dosáhli i e, tedy e, zlepšení účinnosti v provádění smlouvy o volném obchodu mezi EU a Gruzí. Takže e, podporujeme i spoluzpravodaje a, a doufáme v hladký postup tohoto tématu Evropským parlamentem. Děkuji. Děkuji, paní Sáriu. Pan Sari, Pan Děkuji, pane předsedo. Já sám eh, mám o Gruzii zvláštní zájem. Byl jsem tam eh, v lednu a pojedu tam za 14 dní. Znám tedy tamní situaci z první ruky a jistě se všichni dohodneme, že je to země velmi eh, důležitá a že stojí za to, abychom se jí věnovali. A zvláště Evropský parlament by si toho měl hledět. Takže nemohu než souhlasit s tímto návrhem komise a není to poprvé, kdy se zabýváme makrofinanční pomocí Gruzii. Tato země se nalézá v nelehké situaci a je zranitelná z hlediska jak politického, tak ekonomického a proto je dobře, že přicházíme s opatřeními, jež pomohou situaci stabilizovat. Lecos lze zlepšit, ku příkladu bychom chtěli lepší zpětnou vazbu o tom, jaké jsou reálné výsledky našich kroků. My eh, si vždy žádáme písemné zprávy a chceme pečlivě monitorovat situaci a možná bychom mohli eh, přizvat komisi eh, častěji, aby, sem, aby nás informovala o konkrétních krocích, ale v zásadě je to pozitivní a to mluvím na, za mou eh, tedy eh, frakci. Také vítám zapojení výboru AFET a pozitivně tedy to vnímáme a podpoříme to. Děkuji vám. Děkuji, pane Zahraděle. A skutečně se zdá, že eh, v novém století jsme otevřeli novou kapitolu zlepšených vztahů mezi výbory AFETu a e, INTA. A doufám, že v tom budeme i e, pokračovat a že v této spolupráci budeme pokračovat. Pan Rádmaus? My jsme byli proti, protože se nedomníváme, protože se domníváme, že je to depresivní prekurzor, že by měla ještě další země se stát členem Evropské unie. Ale z osobního hlediska bych rád eh, poblahopřál panu Takulovi eh, k tomu, že se stal členem účetního dvora. Eh, jako člen Unie účetních v Anglii a Walesu si nejsem zcela jist, že pan Eh, Takula má odpovídající kvalifikaci, ale ale eh, podívejme se, 45 milionů půjde do eur, půjde do Gruzie. Bylo by dobré, aby nám pan Takula vysvětlil, jakým způsobem bude sledovat eh, vynakládání těchto peněz. Peníze, které Evropská unie vlastně Eh, hrne do těchto zemí a nikdo neví, jestli se ty peníze eh, vynakládají správně. A jestliže věříte v tento systém, v nějž já nevěřím samozřejmě, tak byste si ale přesto měli dělat starosti s tím, jestli se ty peníze skutečně dobře vynakládají. Jsou to peníze daňových poplatníků, které hrneme do Gruzie. Můžete říci, že ty peníze mají částečně pokrýt eh, externí potřeby financování této země. Do jisté míry to je pravda, ale i když eh, toto platí, tak jsou zde další fondy pro gruzínce, které si mohou vynaložit tak, jak budou chtít. Já mě by velice zajímalo, kdyby nám pan Takula ze své pozice přesně vysvětlil, jak navrhuje kontrolu vydávání těchto peněz v Gruzie, aby toto bylo skutečně plně správně a stoprocentně monitorováno. Děkuji, pane Dartmuce. Ano, to je důležitá otázka a samozřejmě o tom budeme eh, tedy pečlivě debatovat na toto téma, i co se týče MFA eh, pro Británii. Tak. Pan Takoa. Eh, to, co jste řekl, je velice důležité sledovat a kontrolovat, kam ty peníze jdou. A musíme být eh, velice přísní a jak bych to nejlépe eh, formuloval, musíme vědět přesně, kam ty peníze jdou. A není možné říci, jako třeba řekl někdo u vás, že až odejdete z EU, že uh, ušetříte 300 milionů uh, eur, která půjdou uh, do vašeho zdravotního systému, což bylo zcela chybně. Ale co se týče účetního dvora, tam se držíme faktů a tam uh, jsou podmínky zcela přísné, zcela exaktní. A uh, systémy a metody použité při hodnocení a auditu musí být skutečně správně zvoleny. Eh, tak teď tedy dostane slovo komise. A ještě jedna otázka ode mě. A ta se týká eh, prezentace účetního dvora před eh, několika týdny. Hovořilo se tady o kondicionalitě. Jestli si správně vzpomínám, pouze v pěti z patnácti případů eh, se podařilo správně implementovat a monitorovat. Jak se tedy díváte na kondicionalitu a na monitoring eh, v případě Gruzie, tedy pan Gríze? Eh, děkuji. Ano, já se jmenuji Jan Gríze a eh, pracuji na generální ředitelství pro finanční záležitosti a to zodpovídá za MFA pro Gruzii. Děkuji za podporu, kterou vyjádřili různí poslanci. Ještě předtím, než se pokusím odpovědět na ty otázky, chci upozornit eh, na jednu věc, vlastně na dvě záležitosti, co se týče textu, který jsme eh, podali 27. Eh, eh, září a které se dostaly do návrhu zprávy pana Takuly. A za to děkujeme. I my jsme si povšimli těch problémů. Jedním oba dva se týkají článku 4. Jednak je tam vypuštěno slovo tu, neboli pomoc, je, eh, eh, se, pomoc se poskytne ve dvou splátkách a potom v článku 3 by mělo stát, že komise rozhodne o uvolnění splátek eh, za podmínky splnění následujících podmínek. Takže nám na jedném, jednom místě slovo chybělo a na druhém místě bylo slovo navíc. Za to se omlouváme a vydáme opravu tak, aby se eh, tyto, eh, tyto eh, chyby nedostaly i do legislativního návrhu. A teď tedy k tomu návrhu samotnému. Jak už několik řečníků zmínilo, ten návrh vychází z toho, že Gruzie má významné finanční potřeby, Eh, program MMF, eh, na to poskytuje rámec eh, od roku 2007 do roku 2017. Tady jsou tři důležité faktory, co se týče ekonomické zranitelnosti Gruzie. Relativně velký zahraniční deficit, za druhé potřeba návaznosti na zvýšení zahraničních rezerv a za třetí Eh, významné, eh, významné zvýšení dluhu eh, z amortizace, z odpisu, Takže Gruzie navrhla doplňkový program, který byl s MMF dohodnut na, v roce 2017. Ten program probíhá dobře, to nedávno i potvrzeno dohodou na úrovni pracovníků z po revizi tedy eh, pracovníků MMF. A my jsme v úzkém styku s MMF, program probíhá dobře, veškeré relevantní výkonové cíle byly dosaženy a některé i překročeny. A eh, rada MMF by měla rozhodnout eh, letos v prosinci a to je eh, postup tedy tichého souhlasu. Když eh, čas proběhne, tak se Gruzie eh, může, může těšit na to, že MMF je spokojeno s postupem programu. Co se týče některých otázek, skutečnost, že program MMF tedy probíhá dobře, je podmínkou pro výplatu splátek. Mimo to bude podepsáno memorandum o porozumění mezi EU a Gruzií a tam budou spe, za specificky eh, dohodnutých politických podmín, podmínek, které třeba splnit, aby, mož, mohlo, eh, aby se mohlo přistoupit k výplatě. Eh, splátek, my jsme byli před třemi týdny v Tbilisi na konci října na takové první průzkumné misi a Dívali jsme se na oblasti, které by mohlo pokrývat memorandum eh, porozumění, až všechno eh, proběhne. Existují čtyři takové oblasti, kterým jsme se věnovali eh, podrobněji. Řízení veřejných financí, a to je v návaznosti na spolehlivost finančních obvodů v těch zemích příjemců. Je potřeba zajistit, aby ty peníze nebyly vynaloženy chybně, Eh, v tomto kontextu chci vysvětlit, že makrofinanční eh, pomoc je krizový nástroj, eh, který má pomoci v době tedy krize externích financí. Je to pomoc, která není vázána na nic, jejím účelem není vynaložitý na jednu konkrétní věc, ale samozřejmě je potřeba ji vynaložit legálně. A ta ta kondicionalita eh, řízení veřejných financí ve všech našich eh, programech MFA eh, má právě podpořit zlepšení tohoto systému v těchto zemích příjemců. Za druhé jsme se dívali na spojené podmínky finančního sektoru, ku příkladu od dolarizování to patří ke zranitelnosti ekonomiky a financí v Gruzii jako, jako takové. Sociální eh, politika je také v našem hledáčku. V tomto eh, směru eh, vláda Gruzie laskavě zvýšila úsilí rozvinout sociální systémy a jejich orientace si zaslouží naši podporu. To znamená třeba zdravotnictví a vzdělávání. Tyto oblasti tedy tam sledujeme a jako potenciální kondicionality. A za čtvrté eh, se jedná o obchodní prostředí a podpora obchodu a eh, vývozu. To je v úzké návaznosti na eh, DCFTA. O tom již hovořil stínový zpravodaj. My se skutečně chystáme rozumně podpořit v tom dostupném časovém rámci provádění tedy Eh, té eh, dohody o volném eh, obchodu, obchodě a to, že tady to bude v rámci času, který máme k dispozici, to je důležitý aspekt, protože jinak DCA je dlouhodobý závazek, implementační horizont vlastně jde několik let do budoucnosti, zatímco makrofinanční pomoc má pevně stanovený horizont a je to mnohem krátkodobější nástroj. To vše je třeba vzít v úvahu. Ale v Gruzii skutečně mají tedy kroky připravené, které lze v tom čase, který je k dispozici, učinit. Takovým příkladem může být schválení zákona o korporacích, eh, který sjednotí právní formu podniků, se způsobem jejich řízení a výkaznictví podle evropských norem. To je jenom takový příklad. Podobně jako všechny naše operace MFA, i tato bude tedy podléhat splnění politických eh, podmínek. Hovořili jsme o ústavní reformě, ta probíhá v Gruzii. Benátská komise vydala zprávu víceméně pozitivní. Takže co se týče politických eh, podmínek, jak to vidí komise a ESVČ, zdá se, že ty jsou splněny a je to i součástí dokumentů, eh, které jste dostali, protože je to obsaženo v návrhu komise a hovořilo se i o e, dvou předchozích e, operacích e, MFA. Jedna byla v roce 2008 a jedna byla schválena v roce 2013 a dokončena počátkem letošního roku. A vzhledem k tomu, že byla ukončena relativně nedávno, ještě není hotovo hodnocení ex post my musíme eh, ponechat uplynout eh, určitou dobu mezi výplatou eh, těch peněz a mezi hodnocením dopadů té pomoci, abychom si mohli udělat rozumný obrázek na základě ekonomických údajů, které budeme zkoumat, jestli tento program pomohl a to tedy čekáme, toto hodnocení ex post v roce 2018 a budeme je posuzovat s velkým zájmem a zveřejníme je také, e, zprostředkujeme je pro vás všechny i pro e, parlament jako takový. Takže to hodnocení ex post je dobrou příležitostí k tomu, abychom se zamysleli nad výsledky e, uplynulých podobných operací a jsme ochotni toto učinit samozřejmě. tak jako jsme to vždy ostatně činili. Eh, náhodou příští týden eh, v dalším eh, v dalším, tedy v nadcházejícím týdnu máme zase slyšení v tomto výboru na toto téma, takže i tady bude příležitost další odpovědět na vaše otázky. Co se týká potom kondicionality, na to se specificky ptal pan předseda, Evropský účetní dvůr nedávno oznamoval, že jsou eh, dvě země, kterým byla poskytnuta pomoc, Tunisko a Ukrajina. V obou případech je MFA částí balíčku, ale ty audity jsou širší a eh, kontrolují i další formy pomoci EU. Ty zprávy jsou víceméně pozitivní, včetně těch podmínek a dosažených úspěchů a to, co účetní dvůr zveřejnil eh, loni a eh, nedávno. Eh, ne, nevím vlastně to, o čem jste hovořili, že 5 z 50, nevím, odkud to pochází. Uvědomujeme si, že to splnění podmínek je úspěšné. Není to samozřejmě nějaký samoučelný cíl, a to politické prostředí v těch zemích příjemců. To je důležité, vidíme to zvláště na Ukrajině, kde časový rámec auditu bylo od roku 2007 až 2015 a v roce 2014 se situace na Ukrajině zásadně změnila a to mělo také dopad na sledování, tedy nebo na provádění reform, na eh, splňování podmínek eh, pro získávání evropské pomoci. A eh, uzavřu tady tím, že na vám znovu poděkuji za podporu, kterou jste vyjádřili našemu návrhu a doufáme, že s pomocí tohoto výboru a výboru AFET se nám podaří rychle schválit tento návrh tak, aby ta pomoc mohla být poskytnuta. Děkuji vám. Děkuji, pane Takula. Chcete to nějak uzavřít? Já myslím, že teď nemám co dodat. Myslím si, že všechno jde správným směrem. Takže všechno už bylo řečeno výborně. V tom případě lhuta pro pozměňovací návrhy je 10. ledna a e, hlasovat ve výboru INTA budeme 20. února. A teď si dáme přestávku do 17.55. a e, očekávám tedy, že v 17.55 budou zase všichni tady.